Well, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, je mi potěšením zahájit naše dnešní odpolední zasedání. První bod je přijetí pořadu dne. Doufám, že jste všichni. První bod je vytvoření ehm, kosmického programu Unie a Evropské agentury pro kosmický program. Bod 2. Návrh na řízení o zřízení e, o, ehm, o ehm, e, o likvidaci elektrárny Ignalia v Litvě a dále Horizont Evropa Excelence EU v oblasti výzkumu a inovací. Máte nějaké návrhy na změnu programu? Nejsou připomínky, takže navržený program je schválený. Eh, dále, schválení zápisu ze schůzí 3. září. Jsou nějaké námitky eh, k tomuto zápisu? Není tomu tak, děkuji. Takže na konci tohoto zasedání bude zápis považovaný za schválený. Takže nyní můžeme zahájit první eh, bod eh, našeho programu zavedení kosmického programu Unie a zřízení agentury Evropské unie pro kosmický program. A zpravodajem je Massimiliano Salini. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Obdrželi jsme eh, pozměňovací návrhy, je to text strategického významu a z toho pramení i počet pozměňovacích návrhů. Pracujeme eh, na nich, eh, jejich 2,5 tisíce. Měli jsme už první zasedání stínových zpravodajů a další je naplánováno na středu. Nicméně mám pocit, že eh, panuje poměrně eh, schoda na postoji který by mohl být konsenzuální a týká se to především eh, toho tématu, které představuje více rizik a sice řízení Eh, těchto programů. Například jsme obdrželi asi eh, stovku pozměňovacích návrhů, které se týkají pouze tohoto tématu. Eh, při práci na kompromisních návrzích se snažíme najít takové návrhy, které budou dostatečně konsenzuální. A to téma řízení, governance, tam eh, vítáme návrh komise, že by se vyjasnily eh, úkoly mezi eh, komisí GSA, která bude mít nový balíček pravomocí, jakožto dále mezi agenturou pro kosmický výzkum a ESA. A hlavním cílem je vlastně najít zbytečné položky, které jsou příliš nákladné a snažíme se eh, jasně vymezit kompetence nové GSA. A na tomto hodně pracujeme, snažíme se eh, zdůraznit některé relevantní eh, body. Myslím, že se na tom celké shodujeme i se s stínovými eh, zpravodaji, to je třeba problematika downstream. Eh, to je pro nás důležitý úkol jakožto pra, pro EU. Historicky, především pokud jde o program Galileo, jsme eh, měli silnou kapacitu v oblasti upstream a je třeba zavádět i tu část downstream, eh, protože to je důležité pro náš průmysl, aby mohl používat například družicové infrastruktury, které chceme vytvářet. Eh, agentura eh, by v tomto ohledu měla mít silné kompetence. Dále se snažíme zpřesnit úlohu ESA, která je už historicky partnerem v oblasti výzkumu, inovací a je to takový technický pilíř celé evropské vesmírné strategie. Z hlediska řízení governance je třeba vymezit eh, vztahy mezi GSA a ESA. GSA je eh, agenturou EU, zatímco ESA je agenturou, která má vztahy s mnoha členskými zeměmi, ale ne se všemi a také má vztahy s eh, zeměmi mimo EU. To znamená, to jsou prvky, kde bude zapotřebí provést určité právní vyjasnění a na to se také soustředíme. Eh, nyní eh, mm, pár slov k rozpočtu. Prostředky vyčleněné na vesmírný program eh, jsou dostačující je tedy návrh 16 miliard ze strany eh, komise, což je skvělá zpráva ve srovnání eh, s minulostí. Pokud jde o eh, náš názor v našich pozměňovacích návrzích navrhujeme, například já, lehkou úpravu, pokud jde třeba o nové programy. Nové programy by měly dost poptávat omezený rozpočet v rozpočtu komise je pouze 500 milionů na Govsatcom a SSA. A v diskusi s kolegy někteří zdůraznili, že pokud tento program, tento rozpočet bude takto um, omezen, tak vlastně tyto nové programy by klidně mohly být škrtnuty, protože to je 500 milionů na dva, tedy 250 milionů na jeden a to je prostě málo. Takže v tom našem návrhu, nebo návrhu, který já jsem formulovala na začátku diskuse, se snažíme o to, aby to bylo 600 milionů na Govsatkom a 600 milionů na SSA, což by potom znamenalo nárůst celkového rozpočtu. A práce, ta naše práce se soustředí na to, abychom dali absolutní eh, prioritu eh, historickým tradičním programům, což jsou především programy eh, Galileo, EGNOS na straně jedné a na straně druhé Kopernikus. To je vše, děkuji. Děkuji vám za úvod. Chtěl bych připomenout členům, že první rozprava o novém kosmickém programu se konala v červenci. Aktivity spojené s tímto již byly poměrně aktiv, intenzivní, jak jste uvedl, byla předložena řada pozměňovacích návrhů a my máme nyní k dispozici 40 minut. To znamená, že se musíme pustit okamžitě do meritu věci po uvedeném úvodu stínoví zpravodajové nebo ti, kteří je zastupují, mají po dvou minutách, aby vyjádřili svá stanoviska. První je paní Hudy. Děkuji. Já zastupuji stínovou zpravodajku Konstanc Krell nemohla bohužel se dostavit, ale úzce spolupracovala se zpravodajem. Konstance a její pozměňovací návrhy se zaměřují na tři oblasti. Jedna se týká bezpečnosti a obrany, eh, kdy na komise navrhuje vlastně nový důraz na tuto oblast, nebo výbor. Naše frakce SAD vždy e, trvala na tom, že náš kosmický program by měl zůstat civilní a synergie e, s bezpečnostním a obraným e, sektorem je realitou, nicméně měli bychom se snažit toto takto zachovat. Dále využití Galilea a Kopernikus, tam nemáme dostatek eh, odpovídajících výsledků, takže je potřeba zvýšit eh, odpovědnost eh, Evropské kosmické agentury, která je v úzkém kontaktu s odvětvím. A za třetí, v souvislosti s návrhem GovSatCom z komise, je otázka, jestli tento program nabízí nějakou přidanou hodnotu navíc. Sami členské státy se neschodují na tomto a plánovaný rozpočet je příliš nízký pro to, aby to byl smysluplný program. Takže eh, spíš navrhuje eh, zrušit Govsatkom, aby se uvolnili tyto prostředky na eh, eh, programy eh, třeba na detekci kosmického odpadu, což je skutečná hrozba třeba i v souvislosti s Galileem. Jinak spolupráce byla velice konstruktivní a podporujeme Galileo a Kopernikus. Eh, panuje schoda ohledně toho, že je potřeba věnovat se eh, od, tomuto odvětví eh, jaksi v rámci downstreamu obecně role jednotlivých hráčů v oblasti veřejných zakázek byla také předmětem diskusí a další kroky se budou týkat celkových cílů programu dříve, než se začneme detailně věnovat jednotlivým komponentám a jsme přesvědčeni, že to bude silný text, který pomůže rozvoji kosmického programu pro eh, dobro občanů. Děkuji mm, že jste překročila pouze o půl minuty a nyní dvě minuty věnujeme panu Enkelovi, který zastupuje pana Tošenovského. Right, uh, <clears throat> Dovolte mi tedy nejprve, abych řekl, že on doporučuje posílit roli agentury, včetně transferu odpovědnosti za program Galileo. Kromě toho i další pro, eh, komponenty programu by měly využívat synergie a expertízu agentur a současně autonomní status Evropské kosmické agentury a pravomoci členských států by měly být respektovány. A za druhé, co se týče komponent a rozpočtu, náš stínový zpravodaj je přesvědčený, eh, o užitečnosti eh, té komunikační služby, ale proto, aby Ehm, tento, tato otázka a dohled eh, nad vesmírem a sledovací systém bude eh, vyžadovat ehm, navýšení a nikoli na úkor Galilea a Kopernikuse. A, Kopernika. A dále účast třetích zemí. My jsme přesvědčeni, že ehm, některé spojenecké třetí země, včetně Velké Británie po Brexitu, je v zájmu Evropské unie samotné. A měli bychom být proti eh, obavám, které vyvolává pan Barnier tím, že je chce vyloučit. On eh, navrhuje, aby na základě mezinárodních dohod mělo být možné, aby se třetí země účastnili eh, v kosmického programu, včetně sledovacího systému Galileo a podobně. Děkuji. A třetí je paní Nachtigal. Yes, thank you, chair. Děkuji. Ehm, oceňuji velice těžkou práci pana Sajnyho i všech stínových zpravodajů. A tento kosmický program, myslím, dává dohromady celou řadu existujících iniciativ v oblasti v Evropské unii a souhlasím s hodnocením komise, že program je eh, má významný potenciál stimulovat inovace a nejenom inovace, ale také bezpečnost, ekonomickou aktivitu v, v této oblasti a mohlo by to také zvýšit vitalitu naší ekonomiky. A obecně mm, si myslím, že eh, by to mohlo zlepšit také naše schopnosti monitorovat klimatické změny, což je součást toho návrhu a to velmi vítám. Tato schopnost, tato kapacita, myslím, ukazuje, jak, eh, jak, si, jak je tento návrh přínosný. A návrhu komise Návrh komise si myslím, že také by vytvoří nové synergie. A další, co bych chtěla říci, je, že souhlasím spolu se zpravodajem a ostatními stínovými, ehm, že celá řada pozměňovacích návrhů je ehm, užitečná. Mám ovšem určité pochybnosti, třeba pochybnost ohledně vytvoření řídícího výboru. Pochybuji, jestli Eh, to usnadní eh, veřejné zakázky, jestli je to spíš neudělá komplikovanější a méně transparentní. Je zásadní, aby toto ustanovení zajistilo určitou efektivnost eh, toho celého procesu. A druhá věc se týká Horizont Europe, v programu a v návrhu je uvedeno a já si myslím, že ta kosmická část tohoto programu je velmi důležitá. A chtěla bych tady zdůraznit, jak jsou důležité synergie mezi kosmickým programem a Horizont Europe. A poslední obavu bych chtěla vyjádřit eh, v souvislosti s rozpočtem a novými komponentami programu, novými komponenty. Eh, myslím si, že je opravdu důležité, abychom nejprve zajistili kontinuitu programu a již existujících lajkových lodí, než začneme vyvíjet nové. Hlavně, když se podíváme, že nebo když uvážíme, že nemáme prostředky na jaksi chybná rozhodnutí. Takže já se jinak těším na konstruktivní spolupráci se spravodajem a se stínovými spravodaji děkuji. Děkuji vám. A nyní za zelené je tu pan Javor, nikoli? Takže teď jsem na řadě já, protože jsem také stínovým zpravodajem za GUE, takže mm, vás seznámím s nějakými připomínkami. Já se domnívám, uh, kosmického programu, že je důležité využít eh, existující satelitní infrastrukturu a daleko šířeji využít ty programy, které jsme již vytvořili. Jedním z nich je Galileo, druhý je Kopernikus. Ono je důležité sledovat nejenom obecně tempo vývoje mm, environmentálních otázek, ale i sledovat u každého státu, jaké dopady eh, má třeba vývoj a změny teplot na každou konkrétní zemi. Domnívám se, že je to velmi důležité a může to mít i různé vedlejší důsledky třeba v oblasti archeologie v období sucha. Můžeme to úžasně využít. Salisbury Plain plán je výborným příkladem něčeho podobného. A samozřejmě silně protestujeme proti dvojímu užití eh, části programu a velmi silně jsme proti využití prostředků určených na Galileo nebo Kopernikus pro jiné účely. Kdykoliv bychom měli zavádět nové části těchto programů, musíme nalézt také nové finanční prostředky hm, v rozpočtu, protože jinak bychom eh, zrušili nebo od, od, eh, zredukovali pozitivní programy, eh, pozitivní výsledky programů, které jsou nyní v běhu. Čili to by z mé strany stačilo, tím jsem vyčerpal své dvě minuty a předám slovo paní Tamburáno, nebo pan, panu Tamburáno. Děkuji vám, pane předsedající. Také já bych eh, se chtěl připojit k díkům za skvělou práci kolegy eh, pana zpravodaje. Ehm, myslím, že tady to téma má různé rozměry. Také my jsme přesvědčeni o tom, že je třeba, aby e, Evropa měla zařízení pro vypouštění do vesmíru, abychom měli autonomní přístup do vesmíru, což je důležité pro konkurenceschopnost evropského průmyslu. Předložili jsme různé pozměňovací návrhy. Doufám, že tyto e, posílí i další aspekty, které by měly být v nařízení pokryty. Chtěl bych se soustředit soustředit na tři tematické celky, které považujeme za důležité. A chtěli bychom na ně kolegy upozornit. Kopernikus to je eh, nástroj velice užitečný, chceme-li pochopit, co se děje na našich územích. Umožňuje eh, také výpočetní eh, kapacity a myslíme si, že to je pro nás důležité z hlediska zjišťování Eh, ekonomických potřeb. Je to také důležité pro zjišťování znečištění půdy a atmosféry, tedy klimatické jevy a také zjišťování potřeb eh, obnovitelných zdrojů v EU. Kopernikus eh, také umožňuje monitorovat kulturní dědictví, jak už o tom hovořil i kolega z GUE a Eh, myslíme si, že tedy potřebujeme eh, tento program i pro sledování stavu infrastruktury v různých členských státech. Dále otázka downstream. Myslíme si, že by se měla věnovat mnohem větší pozornost eh, aplikacím v tomto odvětví eh, působí mnoho malých a středních podniků a podle nás by bylo dobré eh, certifikovat a normalizovat vesmírné aplikace a vesmírný rozvoj, eh, tak aby tyto vesmírné aplikace byly interoperabilní na úrovni EU. Třetí téma transparentnost je třeba navýšit transparentnost. My bychom si přáli, aby existovalo třeba forum eh, uživatelů eh, programů. Je to nástroj, který potřebujeme k lepšímu řízení a k zajištění, že rozvoj jednotlivých komponent bude zohledňovat eh, reálné současné i budoucí potřeby. Děkuji. Grazie tante, signor kolega. Děkuji, pane kolego. A nyní se vyjádří Evropská komise, pan Čajme Silva z DG Grow. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Evropská komise by především chtěla poděkovat zpravodaji panu Salinimu za jeho zprávu, která podle našeho názoru dobře identifikuje klíčové součástky návrhu komise, to znamená význam kosmické politiky pro ekonomiku eh, eh, jako strategické odvětví v EU, dobře identifikuje výzvy pro oblast řízení a přání zpravodaje, co se týče zamezení duplicitě, eh, to také Evropská komise sdílí a můžeme jedině opakovat, že cílem ehm, vytvoření jediného eh, rámce pro finanční rámec, kde se bude eh, toto projednávat s institucemi, eh, s, s, s příslušnými institucemi pro financování eh, kosmické agentury, agentury v Praze a dále, tak to nám umožní dobře identifikovat role jednotlivých zodpovědných subjektů, aby právě nedocházelo k duplicitě, protože ESA, komise a EUSPA v Praze podepíší jediné eh, partner, finanční partnerství se všemi detaily jednotlivých programů, s časovým plánem a příslušnými Eh, rozpočty a odpovědnostmi za tyto, tento rozpočet. Co se rozpočtu týče, to také dobře vytip, hm, vytipoval zpravodaj a chci upozornit na to, že komise poprvé navrhuje eh, určitou Eh, prioritizaci eh, složek eh, kosmického programu Galileo a Kopernikus a současně stanovujeme určité orientační sumy, které by podle průběhu výdajů mohly umožnit lepší hospodaření, které by se potom dalo doladit nebo eventuálně navýšit rozpočet třeba v případě Govsatcom a SST. My chápeme návrh v zprávě eh, na navýšení této sumy. Chtěl bych vás upozornit na to, že se jedná o dva programy, které vycházejí z již existujících infrastruktur v, v členských zemích a eh, podporuje to investice, které činí členské státy. Takže z tohoto pohledu <coughs> samozřejmě máme tu flexibilitu, kterou jsem zmínil, ale také možnost přímého zapojení členských států, přímé účasti, protože ty infrastruktury, které již nyní využíváme, jsou infrastruktury, které patří členským státům. Čili modernizace těchto infrastruktur nebo investice do nových infrastruktur by také mohla proběhnout eh, při spolufinancování členských zemí, které již nyní tyto infrastruktury vlastní. Takže tolik, pane předsedo, hlavní eh, výzvy při implementaci programu. Samozřejmě věnujeme velikou pozornost všem návrhům, eh, pozměňovacím návrhům všech frakcí a bude, musíme zopakovat za Evropskou komisi, se jedná o civilní program pod civilní kontrolou, přestože některé poskytované služby budou moci být využity i pro bezpečnostní nebo obrané účely. Ale o tom rozhodují členské státy, které eh, je poskytují, tedy ty rozhodují o tom, jak je potom také využijí. To jsem chtěl zdůraznit. Jinak, pane předsedo, a na závěr bych chtěl říci, že diskuse, které nyní vedeme v radě jsou velice blízké tomu, co říkal zpravodaj, takže se domníváme, že budeme schopni vést eh, pozitivní interinstitucionální dialog a dosáhneme nepochybně kompromisu v rozumné době, to znamená, řekněme, do začátku příštího roku. Takže ještě jednou děkuji panu Salinimu za jeho zprávu. Děkuji. To je skvělé, že komise je stejného názoru jako my. Tady v našem výboru. A nyní předám slovo na závěr celé této diskuse zpravodaji panu Salinimu. Máte slovo. Děkuji. Eh, jenom stručně já naváži na eh, to poslední, co říkala komise. A narazili na to i někteří další kolegové. Jednou ze zvláštností eh, Evropského kosmického programu je to, že se jedná o civilní program a jako takový bychom chtěli, aby zůstal civilním a chtěli bychom tento jeho charakterový rys využít co možná nejlépe. Pohybujeme se v civilním průmyslovém kontextu je tady třeba zohledňovat i vztahy s občanskou společností, otázky kybernetické bezpečnosti, ale vždy v tom civilním kontextu, eh, který pochopitelně může mít i vlivy na eh, oblast eh, obrany ale tím hlavním pilířem není obrana. Pilířem tohoto kosmického programu je právě ten civilní eh, charakter a to já na tom považuji za jeden z nejzajímavějších eh, rysů. A pro nás je tento přístup důležitý. Eh, pak eh, tady kolegové zmiňovali něco, co já jsem zapomněl ve svém úvodu. To je problematika Horizont Evropa. Je třeba, aby při provádění eh, všeho, co souvisí s kosmickým programem, byl v Horizont 2020 rozpočet vyhraněný na rozvoj a výzkum Ehm, právě v oblasti vesmíru. A tady je třeba, aby se to vyjasnilo i s kolegy, eh, pro které je to důležité. druhá otázka, otázka rozpočtu a jeho flexibility. Eh, komise nechce eh, omezovat rozpočet vyčleněný na jednotlivé programy, s tím souhlasím. Je třeba pracovat na tom, aby se zajistila konzistentnost při vyjednávání a potom i při eh, provádění eh, samotného programu. Eh, takže potvrzuji to a děkuji kolegům za to, že to zmínili. Myslím, že ta naše jednání by neměla být příliš dlouhá. Děkuji. Dobrá, tak je vidět, že jsme došli ke schodě a myslím, že do středy budeme mít možnost tady probrat všechny pozměňovací návrhy, zvláště tedy v kruhu zpravodaje a stínových zpravodajů. Velice vám děkuji. Podařilo se tedy dokončit tento bod a mohli bychom přikročit k dalšímu bodu pořadu jednání. Tak jak bylo domluveno, druhým bodem našeho pořadu jednání bude návrh nařízení Rady, kterým se zavádí program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkajících se jaderné elektrárny Ignalina v Litvě, program Ignalina a zrušuje se nařízení Rady EU 1369 z roku 2013. Chci připomenout, že návrh Eh, komise se týká toho eh, programu pro likvidaci jaderné elektrárny v Ignalíně, v Litvě a období 2021 až 2027. Právní základ nemusí být konzultován parlamentem, ale rada se rozhodla parlament konzultovat. Dámy a pánové, aby bylo jasno, hovoříme zde tedy o dvou reaktorech a příslušné infrastruktuře. Příslušným eh, výborem je ITRE a rozpočtový výbor se rozhodl nevypracávat stanovisko. Je to tedy náš úkol se tématu věnovat. Jménem paní zpravodajky Reberky Harms vystoupí pan Javor, předloží návrh, prezentuje návrh zprávy a příslušné pozměňovací návrhy. Máme 30 minut na celou rozpravu, takže vážení kolegové, držte se prosím těch klíčových témat. A stínoví zpravodajové dostanou dvě minuty pro svá vystoupení a jinak budeme postupovat tak, jak je běžné. Ostatní dostanou minutu. Takže pan Javor jako první má slovo pro diskusi. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, kolegyně a kolegové. Jak už bylo řečeno, budu mluvit za paní zpravodajku Rebeku Harms, která se velice omlouvá, že zde nemůže být a zapojit se do důležité diskuse, ale už se dříve zavázala navštívit USA. Ale vzkazuje nám toto, vážený předsedo, stínový zpravodaje, kolegové a zástupci komise. Když jsem připravovala tuto zprávu, tak jsem detailně analyzovala situaci přímo na místě a setkala se s příslušnými aktéry. E, navštívila jsem jadernou elektránu Ignalina, setkala jsem se se zástupci vlády, EBRD, Evropské komise, včetně pana komisaře Ettingera, který je rozodpovědný za rozpočet. Vzhledem k tomu, že Eh, sleduji situaci elektrárny eh, Ignalina od začátku, už jsem tam byla asi po třetí, tak mohu říci, že ten postup vyřazování už výrazně pokročil. A ten pokrok ocenili i nezávislí odborníci a také eh, komise v rámci přeskumu programu v polovině období v červnu. Má zpráva se týká dvou hlavních témat, která je třeba řešit. Za prvé, uzavření eh, elektrárny Ignalina je velice drahé. Řízení eh, elektrárny udělalo detailní výpočet, kolik bude stát vyřazování tohoto zařízení. EBRD, eh, komise i liteští odborníci se shodli, ale 550 milionů eur alokovaných pro příští VFR neodpovídá eh, to procesu vyřazování eh, jednotky 2, protože začne v roce 2026 a bude trvat až po roce 2027, ale je třeba naschromážit ty prostředky už předem. Dostatečné financování by zde znamenalo nějakých 780 milionů eur. A je důležité, aby tuto částku podpořil Evropský parlament a také potom Evropská rada, Rada Evropské unie. E, Evropský parlament by měl dát jasně najevo, že nějak nemění svůj závazek v souvislosti s programy Ignalina na úkor Litvy. Litevský závazek by měl být v souladu s přístupovou smlouvou a příslušnými protokoly. Proto doufám, že tento návrh podpoří i stínoví zpravodajové a těším se na plodnou a konstruktivní spolupráci. Děkuji. Děkuji vám za úvodní slova. Myslím, že to bylo opravdu jasné popsáno. Pan Langen za EPP má slovo jako první. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Ano, my jsme si nějak nevšimli, že se změnil program. Já jsem si myslel, že to bude až zítra, tento bod. Jadernou elektrárnou Ignalina už jsme se zabývali opakovaně, protože po první eh, se odstávilo nebo vyřadilo 2006 druhé mělo být vyřazeno 2009. Jsou to jaderné elektrárny eh, ruského typu. Já jsem to místo navštívil poprvé v roce 2008, když došlo k tomu prvnímu vyřazení. Je to opravdu velká aktivita. Jsou to velké eh, akce a náklady celkově jsou eh, odhadnuty na 2,9 miliard eur a EU už převzala 1,4 miliard a teď jde o to, aby se zvládl rozumný přechod mezi vyřazením a likvidací prvního reaktoru a zahájením prací na druhém reaktoru. Což dává samo o sobě smysl, protože kdyby se ty práce přerušily, jak to plánuje toto finanční plánování, tak z hlediska veřejných zakázek i odborného personálu, který tam teď je, to může vést k tomu, že vlastně vzniknou více nákladů, které půjdou nad rámec těch odhadovaných nákladů. Takže přístup paní kolegyně Harms, aby se dříve uzavřel ten výpadek ve financování, než bylo plánováno, je opravdu smysluplný a dobrý návrh. Ale nakolik můžeme něco stanovovat nad rámec dobého finančního plánu, je nejasné. My vypracováváme stanovisko, příslušný výbor je výbor pro rozpočtovou kontrolu a na výboru pro rozpočtovou kontrolu se ozvaly kritické poznámky už v roce 2012 k efektivitě tohoto opatření, dodržování evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek. Potom se některé věci změnily, takže se podařilo alespoň u té první elektrárny lépe zvládnout náklady. Ale kromě vyřazení obou elektráren zde mám ještě jinou otázku. A sice palivové články už jsou vyňaty delší dobu a jsou skladovány v otevřeném skladu asi 10 kilometrů od Ignaliny. A proto bude nutné, aby se do všech výpočtů promítlo i ta problematika tohoto relativně nezajištěného skladování. O tom ještě musíme diskutovat. Já zatím nemám žádné informace nebo plán, zda je dostatečně toto řešeno v rámci stávajících opatření a zda je to dostatečně zohledněno Eh, v kontrolách a vyřazování. Je mi líto, že tady není paní Harms, protože ta už opakovaně Ignalinu navštívila. Vzpomínám si na tu první návštěvu. Ruský inženýr tam řekl poté, co jsme investovali 300 milionů eur, tak už vlastně nedošlo k žádné škodní příhodě a teď eh, musím ale uh, ty bloky vyřadit. Takže po Černobylu byl stanoven eh, proces, který už pak nebyl znovu přeskoumán a zvyšování ceny energii v Pobaltí, které vedly, vznikly tím, že byla odstavena tato velká elektrárna, to mělo dlouhodobé dopady, včetně eh, toho, že v jedné z těchto tří zemí Pobaltí se vlastně odložil vstup do eurozóny. Takže je to dosti komplikovaný, náročný projekt, ale asi se domluvíme na tom, že podpoříme to navazující financování. Děkuji. Děkuji, to máte pravdu. Když někoho k něčemu nutíte, tak musí zajistit financování. A není pan Krumbašev, který je stínový zpravodaj za SAD. Děkuji vám, pane Količku. Vážený pane předsedo, já podporuji zprávu, kterou vypracovala Rebecca Harms, zvláště část, která se týká potřebných prostředků pro program vyřazení litevských elektráren. A to je klíčová otázka, zda přijmeme ten návrh komise, který činí 550, anebo návrh, který navrhuje Litva, a to je 780 milionů. Takže to je skoro nějakého čtvrt milionů. A ostatně neviděl jsem návrh na navýšení částky, ale navyžovala se částka v souvislosti s Bulharskem a Slovenskem. Pak mám několik otázek na paní Harms. Za prvé, eh, otázkou konkurenceschopnosti a konkurenceschopných mest pro příslušné odborníky a jak bude vypadat personální zajištění. Eh, v rámci plánu vyřízení by takové informace měly být. Pokud litevský regulátor bude souhlasit s čísly, tak by se to mělo také odrazit. Závazek číslo 9 vyhodnocení fin- evropského financování pro vyřazení a dopady pro region, zvláště co se týče mest odborníků pracujících přímo na tom vyřazení. Pozměňovací návrh 14. Pokud komise chce eh, mít uh, uvedené ceny v doplňujících opatření, včetně šíření znalostí, což je ostatně docela důležité, protože vlastně na světě není pořádně znalost eh, těchto nákladů, tak pokud to ta komise chce, tak by na to měla vyčlenit příslušné prostředky a ne je vzít eh, z fondu pro vyřazení chci poukázat na to, že to není ruský typ reaktorů, jeden ruský typ, protože těch e, typů je více. Je to ten typ RBMK, který byl v Černobylu použit, zatímco VV, reaktory VVR 440 jsou eh, v Bulharsku a na Slovensku, ale největší ten problém je právě v Litvě, proto potřebují podporu, zvýšení financování, potřebují těch 780 milionů a ne 550 tak aby v tom sedmiletém období mohli pracovat a nejenom, aby dokončili vyrazení prvního reaktoru, ale také aby mohli pracovat na druhém reaktoru, protože pokud ty aktivity posuneme o 7 let, tak pak zase budeme diskutovat o tom, co s tím druhým reaktorem. A e, práce na druhém reaktoru mohou probíhat paralelně s prací na prvním reaktoru, protože pokud tam dojde k přerušení činnosti, tak můžeme se dostat i na rámec roku 2040. Potom palivové články palivo může být vy na to, ale otázka je tu ten použitý grafit, který byl použitý v eh, reaktoru a je tu ta náročná činnost odstranění grafitu z reaktoru. A v rámci ERC bychom mohli udělat, e, vytvořit skupinu pro vyřazování elektráren, kde by mohli být odborníci z různých zemí s e, znalostmi různých typů reaktorů. Jejich znalosti by se mohly e, využít i v budoucnu při vyřazování dalších reaktorů. Tak jenom v EU máme 39 grafitových reaktorů. Tak to jenom na okraj pro vaši informaci. Děkuji vám a obecně chci říct, že zprávu paní Harmsové podporuji. Děkuji. Děkuji vám za vaše cené a důležité připomínky. A dalším zástupce EKR tu není ze stínových zpravodajů. Alde, Karolina Pansac. Muy bien, muchas gracias. Děkuji. Já bych chtěla za LD poděkovat Rebece za její angažovanost v této věci. Ona to dobře zná, my jsme to s ní také probírali a myslíme si, že to, co navrhuje, je rozumné a podporujeme tedy ta vyjádření v její zprávě pokud nepodpoříme navýšení rozpočtu, tak se nepodaří vyřadit ty dva reaktory z provozu v požadované časové lhůtě. Navíc by došlo k přerušení prací a to by byl problém vzhledem k pracovním smlouvám, které byly uzavřeny s kvalifikovanými pracovníky a které by bylo těžké znovu získat, pokud by ta práce musela být kvůli nedostatku prostředků přerušena. Také považujeme eh, důležité to, že všechny rozpočtované peníze by měly jít eh, přímo na vyřazení reaktoru z provozu a nikoli na jiné účely, jak se stalo někdy v minulosti. Naše pozměňovací návrhy za ALDE a jsme pochopitelně otevřeni návrhům dalších kolegů, jdou následujícím směrem. Za prvé je třeba zohlednit, že v EU existuje více než 90 reaktorů, eh, které jsou uzavřeny, z nichž se podařilo úplně vyřadit z provozu pouze pět německých reaktorů. 60 eh, našich jaderných eh, elektráren je starších 30 let, 15 starších 40 let. A ty náklady na vyřazování z provozu budou do budoucna velice vysoká a rozpočty členských států to neunesou. Eh, pozměňovací návrhy ALDE se také soustředí na to, že jako eh, precedens se nesmí využívat případ Litvy, Bulharska nebo Slovenska. Nesmí to být precedens to, aby bylo povinné financovat z evropských prostředků další vyřazování z provozu, eh, protože v blízké budoucnosti budou muset další reaktory následovat. A kromě toho ještě chceme dělat pozměňovací návrhy v tom smyslu, aby se zkoumaly další možnosti financování vedle evropských fondů eh, týkající se vyřazování jaderných reaktorů z provozu, aby ty náklady eh, nešly nakonec vždy k tíži daňových poplatníků, aby došlo k externalizaci eh, nákladů. Děkuji. Já bych chtěl zmínit, že pokud by komise při eh, přístupových smlouvách tlačila na některé státy, aby uzavřeli eh, určité elektrárny, tak potom musíme zajistit, že tyto státy budou schopny najít financování eh, na toto vyřazování z provozu. Jinak je to celé nesmysl. Samozřejmě jiný případ je, když Německo se samo o sobě rozhodne, postupně vyřazovat z provozu několik desítek reaktorů. To je potom na jejich náklady, protože to bylo jejich nezávislé vnitrostátní rozhodnutí. E, to je stejné, jako když Francie se rozhodne e, zavřít nějakou jadernou elektrárnu, je to pak jejich e, povinnost. Ale jestliže komise přiměla, já jsem stínový zpravodaj, takže mám dvě minuty, mohu tady hovořit. Když komise eh, přiměla eh, nově přistupující státy k závazku, že uzavřou jadernou elektrárnu, tak potom to musí být samozřejmě nějak finančně zajištěno. A jeden z důležitých bodů je to, co se bude dělat s grafitem. Obecně je to reaktor jednoho typu, který používá grafit. Další věc co se bude dělat s palivem, protože to je vždycky uran, který se může použít, znovu zpracovat. A třetí otázka. Je tady velké množství betonu obsahující eh, nízký stupeň radioaktivity. Co s tím? To je otázka pro nás všechny. Jak zajistit, že tento velký rozdíl mezi čísly 550 a 780 eh, bude nějak eh, překonán a vyřešen. A eh, myslím, až budeme uzavírat tento bod, tak se musíme shodnout, kdy nebo dokdy budeme předkládat pozměňovací návrhy a potom to bude náročná práce pro Rebeku Harms, dát nějak dohromady všechny ty pozměňovací návrhy do jednoho jasného návrhu. Nyní po stínových zpravodajích mohou vystoupit další kolegové. Pan Ropé. Děkuji mnohokrát. Myslím, že eh, takové texty, jako je zpráva Rebeky, dávají eh, evropským občanům důvěru v nás, v tento projekt a myslím, že výbor by tedy tuto zprávu eh, měl podpořit, stejně tak i celý parlament. Na druhé straně, pokud pozměňovací návrhy budou zamítnuty, bude to velký šok pro litevské občany. Budou mít pocit, že Evropa ustupuje od svých vlastních slibů a že už Evropa nechce plnit své povinnosti eh, financovat 20 eh, z nákladů Litvy. Eh, já jsem byl dříve starostou v oblasti Ignaliny a chtěl bych poukázat na další problém související s vyřazením jaderné elektrárny Ignalina z provozu ten fond na vyřazování z provozu už nezahrnuje finanční podporu regionu od roku 2008. Region byl velice postižen tím vyřazováním z provozu a je tam celé město, které má 35 tisíc obyvatel. Eh, to město bylo vybudováno pro obsluhu jaderné elektrárny a dnes je postiženo obrovskou nezaměstnaností. A také tam eh, bydlí různé národnostní menšiny, které přijeli z různých koutů Sovětského svazu, aby tam budovali a obsluhovali jadernou elektrárnu. Je tedy třeba mít na zřeteli i rozvoj eh, tohoto regionu a musíme eh, také plnit ustanovení smlouvy o přistoupení a jejího protokolu číslo 4. Takto bychom mohli Eh, zlepšit i sociální situaci regionu, alespoň na průměr Litvy. Já eh, tuto oblast dobře znám. Jak už říkal pan eh, Langen z Německa, problém je, že se tady jedná jenom o eh, dočasné ukládání eh, použitého paliva. Musíme najít místo i trvalého úložiště. Toto hledání ještě ani nezačalo. Zatím se řeší jenom úložiště na příštích 50 let a to je všechno. Litva používala jadernou elektrárnu na pokrytí pouze 20 svých kapacit. Eh, je to eh, odkaz nebo dědictví ze sovětské doby a dnes Litva sama musí řešit důsledky, i když eh, samotná Litva tu elektrárnu tolik nevyužívala. Také tady byly zmínky o různých specialistech. Pokud ten projekt bude pozastaven, pak ti odborníci region opustí a celý projekt se dále prodraží. Měli bychom tedy postupovat co nejrychleji a co nejefektivněji. A doufám, že se toto podaří. Musíme také uvažovat o outsourcování některých prací, aby se nezvýšily výdaje. Nicméně firmy, které eh, třeba se podílely na vyřazování z provozu, nebyly schopné všechny procesy vést a řídit je. Je to Eh, velice problematický reaktor, který tady bude muset být vyřazen z provozu a ještě si ani neuvědomujeme všechny procesy, všechny věci, které bude třeba eh, zorganizovat. Bude to opravdu obří úkol, který potom možná bude moci, mm, možné zopakovat v některých jiných zemích. Chceme tedy podpořit návrh Rebeky. Eh, to by totiž vytvořilo podmínky pro další vyřazování provozu bez dalšího zdržení. Děkuji. Děkuji mnohokrát za eh, tyto hodnotné komentáře přímo z místa. A nyní bych chtěl dát slovo Massimovi Aribovi z Evropské komise, který tedy nám třeba pomůže nějak ten problém vyřešit. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji všem poslancům. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodajce a stínovým zpravodajům za eh, přípravu zprávy. Měl jsem to potěšení spolu s paní Harmsovou navštívit v červenci Ignalinu a myslím, že ta, eh, tu, ta její práce je velice detailní. Chtěl bych připomenout několik skutečností a pak vysvětlím, proč komise eh, navrhla 552 milionů eur. Nejprve tedy eh, pomoc na celý eh, projekt eh, vyřazování z provozu do roku 2020 s tím doplňkovým návrhem financování bude znamenat celkem 1,9 miliard ze strany EU. Druhý fakt je to, že tady je rozdíl mezi penězmi, které budou potřeba na celkové financování až do roku 2038. Komise i litevská vláda se shodly, že celkové náklady budou 1,33 miliard eur. Třetí věc, kterou bych chtěl připomenout, je to, že eh, vyřazení eh, těchto reaktorů, jak už připomněli mnozí poslanci, je skutečně eh, první zkušeností tohoto druhu a to sebou nese nejrůznější rizika. Z těchto důvodů komise rozhodla, že bude postupovat velice opatrný přístup a prvním krokem by měla být studie, která umožní zjistit, jak právě řešit takovou tu první operaci svého druhu. Výsledky takové studie budou k dispozici nejdříve na konci roku 2021 nebo v polovině roku 2022. Je tady, tady řada nejistých faktorů ohledně toho, zda vůbec je známo, jak postupovat při tomto vyřazování z provozu. A základ návrhu komise na financování vychází z programu, který byl dohnut v roce 2014 spolu s jadernou elektrárnou Ignalina a s litevskými úřady. A to je důvod, proč eh, Eh, jak to už ostatně řekl pan Javor jménem zpravodajky, existuje schoda mezi komisí a litevskými úřady, eh, pokud jde o základ pro tento výpočet. Tento rozdíl souvisí s tím, zda chcete financovat vyřazení eh, druhého reaktoru v rámci tohoto víceletého finančního rámce nebo následujícího. Současný plán předpokládá, že blok 2 bude, nebude vyřazován z provozu paralelně s blokem 1, ale až poté a mělo by to začít na konci roku 2028. To znamená, je to až v dalším víceletém finančním rámci. A proto komise chce poskytnout financování Eh, které považujeme za zcela dostačující na potřeby uvnitř tohoto víceletého finančního rámce. A kromě toho už tak je to o 20 vyšší než částka, která byla alokována na tento projekt během stávajícího finančního období. Dále bych chtěl připomenout, protože to bylo zmíněno s pravodajkou, že Komise žádá členský stát, aby navýšil podíl financování eh, z 14 na 20 v nadcházejícím eh, finančním období. Pro srovnání je třeba připomenout, že druhé dva členské státy, které dostaly eh, takovouto finanční podporu, vzhledem k příslušné dohodě v přístupových smlouvách. Bylo to Slovensko a Bulharsko, o tom se bude diskutovat zítra. A ty se podílejí na financování 30 až 40 což je podstatně více, než jak přispívá Litva. Dále bych chtěl zdůraznit, že tyto kroky jsou reakcí na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora z roku 2016. Děkuji. Děkuji. Takže teď víme, proč je tady ta diskontinuita. Ekonomové nejsou schopni eh, vyhodnotit ty technické okolnosti. Nyní dám slovo panu Javorovi k závěrečným poznámkám. Děkuji, pane předsedající, děkuji stínovým zpravodajům za celkovou podporu této zprávy. Byly tady některé konkrétní dotazy, které eh, zodpoví především zpravodajka Rebecca Harms, ale já bych chtěl zareagovat eh, na některé vaše připomínky. Za prvé, jak už na to poukázali někteří stínoví zpravodajové a i komise, problém v jádru tohoto projektu spočívá v tom, že časový plán eh, toho vyřazování z provozu eh, jde dál, než je časový plán příštího víceletého finančního rámce. Nikdo nespochybňuje celkové náklady. 780 eh, milionů je potřeba na vyřazování z provozu, to je jasné, ale otázkou je, jak na to získat peníze a jaká část peněz by měla být poskytnuta v tomto eh, VFR a jaká část v příštím. Přístup zpravodajky je takový, že pokud ze strany komise nebude jasný finanční závazek ještě v tomto VFR, tak by to mohlo vést eh, k eh, přestávce mezi vyřazováním prvního a druhého bloku a mohlo by to potom navýšit celkové náklady. To znamená, z e, čistě finančních důvodů dává smysl ty peníze potřebné na úplné vyřazení z provozu už přidělit, i když e, v praxi to samotné vyřazení e, z provozu proběhne až v dalším víceletém finančním rámci, jenom kvůli tomu, aby se zajistila kontinuita celého projektu. Další věc, O tom mluvila komise těch 14 eh, příspěvku Litvy, který se navyšuje na 20 Já si myslím, že to bylo uvedeno v přístupové smlouvě eh, přistoupení Litvy k EU. A projekt na likvidaci Ignaliny, konkrétně čtvrtý protokol, Eh, přístupové smlouvy uvádí, že je tam možnost financování i 100% ze strany EU na určitá opatření. Jedná se o dohodu mezi EU a Litvou, že tedy země pokryje 14 nákladů, to fungovalo dosud celkem dobře. A nevidíme důvod, proč by se to mělo měnit, jak už o tom hovořil kolega Rope Takovéto změny oproti původním závazkům komise by mohly vyvolat eh, nepříjemné pocity v Litvě a to asi není úplně eh, žádoucí eh, právě v dnešní době v Evropě. Pak tady byly komentáře. Paní Ponset zmínila, že v EU řada dalších elektráren se má ještě vyřadit z provozu a nebudou se na to dávat evropské peníze, ale ano, ale případ Litvy je specifický. Myslím, že eh, tady by to mělo být eh, zahrnuto. Normálně by náklady na vyřazování měly eh, být brány jako náklady na jadernou energii, ale ten litevský případ je velice specifický, měli bychom to vnímat odděleně i když jinak souhlasím, pokud jde o ty jiné jaderné elektrárny, tak vzhledem k tomu, že tato bylo změněno v přístupové smlouvě, tak je e, odůvodněné říci, že tento projekt by měl být financován především z prostředků EU i s ohledem na to, že Litva se e, e, opravdu také snaží financovat svým dílem tento projekt. A v neposlední řadě eh, řada stínových zpravodajů zmínila eh, využití zkušeností s tímto programem. Já s tím zcela souhlasím. Vyřazování z provozu bude velikým problémem v, eh, na trhu, evropském trhu s energiemi v nadcházejících desetiletích. Jenom málo kdo veřejně hovoří o nákladech na vyřazování z provozu. A tyto projekty eh, by měly být eh, více šířeny, mělo by se o nich lépe informovat. Členské státy by si měly sdílet eh, zkušenosti s těmi státy, které zatím se nepustily do těchto projektů, ale v nadcházejících letech je to čeká, protože nakonec všechny členské státy používající jadernou energii budou v obdobné situaci a budeme muset najít způsob, jak nejlépe zajistit toto vyřazování z provozu. Takže určitě podporuji myšlenku lepší výměny zkušeností. Pokud tady jsou nějaké dotazy, které jsem zatím nezodpověděl, tak Rebecca Harms určitě bude vůči nim vstřícná, ráda je zodpoví a přeji vám všem velice plodnou spolupráci. Děkuji za tyto závěrečné poznámky a na závěr bych ještě chtěl informovat poslance, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů k návrhu zprávy je 11. října eh, v poledne, v pravé poledne. 11. října 2018, pravé poledne. Děkuji mnohokrát a můžeme pokračovat dalším bodem. Uh, a sice veřejné slyšení Horizont Evropa Excelence EU v oblasti výzkumu a inovací. Toto veřejné slyšení Prosím, buďte tak laskaví a posaďte se na různá místa, protože tady budeme muset diskutovat všichni společně na jednom místě, nikoli v několika skupinkách. A já tady vítám experty, kteří byli pozváni a poděkovat jim jménem našeho výboru za to, že souhlasili, že se zúčastní našeho slyšení. I have the pleasure. Mám to potěšení vám představit Guta van, Kurta Vandenberka, ředitele vývoje politik a vývoje DG pro eh, výzkum a inovace z Evropské komise, eh, který pronese úvod eh, ohledně Eh, klíčových otázek tohoto pro programu Horizont Evropa. Připomínám, že toto slyšení se soustředí na přípravu obsahu největšího programu financování výzkumu a inovací, především eh, rámcový program EU Horizont Evropa který začne na začátku roku 2021. Výbor ITRE eh, pracuje na horizontu Evropa od té doby, kdy eh, komise 7. června eh, přijala uvedený návrh, jakožto příslušný výbor se snažíme kvalitně a rychle zpracovat toto téma, aby mohlo dojít k dohodě s radou ještě před příštími evropskými volbami. A uvědomujeme si, že poslední eh, období Evrop- práce Evropského parlamentu není příliš populární v uzavírání programů, takže musíme pospíchat abychom eh, to dokončili co nejdříve. ITRE je příslušným výborem tohoto návrhu a my úzce spolupracujeme s eh, devíti eh, výbory, které se k tomu vyjadřují. Jen je vymenuju. Envy, Agri, Regi, Kult, Tran, Budget, Kont a DV. A proto taky tady vítám Dan Nika, eh, Elsika, eh, Kristián Eller, také paní Katajnen, eh, pan Agrioporter tady, zpravodaj z Agri, který tady není, a pana kolegu Van Nistelroje, který je zpravodajem za Regi, ale zatím tu také není. Máme k dispozici víc, dvě, dvě a půl hodiny. A podle našich pravidel musíme skončit v 18.30, protože nebude možnost dále eh, diskutovat později v tom nej, jinak než v tom nejjednodušším jazyce a sice v angličtině. Takže eh, experti mají maximálně 10 minut, takže prosím, buďte tak laskaví a ne, řiďte se příkladem našich politiků, kteří nejsou schopni dodržet čas. Vím, že experti jsou zvyklí eh, dodržet čas, jak je dohodnuto. A potom dáme slovo zpravodajům. Takže slovo pan Fantenberge, který nás seznámí s celým, celým tím materiálem. Prosím. Děkuji, pane předsedo, dobré odpoledne, poslankyně, poslanci, dámy a pánové, kolegové. Děkuji za tuto příležitost pronést tady pár myšlenek na úvod. Komise je velice vděčná parlamentu i ITRE eh, za uspořádání tohoto slyšení. Jedním z našich eh, záměrů bylo prezentovat radě a parlamentu návrh, který bude mobilizující pro příští rámcový program, který mobilizuje velmi mnoho lidí, jak v institucích, tak mimo ně a s radostí pozorujeme, že návrh Horizont Evropa skutečně již má tento mobilizující efekt. V Evropském parlamentu pozorujeme hloubkovou analýzu eh, návrhu vedené pány Nika Eller se stínovými zpravodaji a v kontextu ITRE bylo předloženo 400 pozměňovacích návrhů Taky jsme slyšeli o všech těch eh, výborech, které se k tomu vyjadřovaly. Podle mého názoru příliš mnoho i na vymenování. A, a nesmíme zapomínat ani návrh Eurotom a děkuji paní Kopulanotry za její práci na tomto. Taky vidíme, že stejně rychle postupuje Rada členské státy tvrdě pracují 28. září. Rada pro konkurenceschopnost svolala všechny ministry a bylo dosaženo rychlého pokroku, co se týče obsahu návrhu. Musím ale popravdě říci, že tento mobilizační efekt vzniká i mezi dotčenými subjekty. Vidíme rekordní počet reakcí na základě veřejných konzultací, které jsme uspořádali ohledně budoucího rámcového programu a to je slibné pro další eh, úspěch rámcového programu. Komise se shoduje na klíčové otázce tohoto slyšení a sice jak formovat Horizont Evropa proto, aby se eh, maximalizovala konkurenceschopnost EU a globální přínos pro společnost. Evropské instituce zajišťují rámec, zajišťují směr a zdroje pro výzkum a inovace, ale jsou to právě ti aktéři v terénu, jak bych tak řekl, kteří mohou realizovat ten úspěch podnikatele, univerzity, výzkumné ústavy, firmy, a včetně mnoha malých a středních podniků. A je naším společným zájmem tento program zahájit a dát eh, více příležitostí ještě více subjektům, eh, nové a také nové typy eh, subjektů jako obce, občanskou společnost, nadace a podobně. Na straně komise hm, si přejeme, aby docházelo k zapojení do koncepce tohoto programu, protože ono je to úzce spojené s otevřenou Eh, dimenzí eh, inovací a výzkumu a chceme tento co-design eh, v, v rámci implementace programu chceme, aby to nebylo jenom součet Eh, zainteresovaných subjektů, ale chceme, aby všichni zainteresovaní subjekti eh, spolupracovali na dosažení eh, cílů, které budou stanoveny. Nejde jenom o to, co to přinese mě v tomto programu. My bychom si všichni měli klást otázku, co to přinese celé Evropě a proto také navrhujeme novou úroveň strategického plánování. Poučili jsme se z horizontu 2020, kde už máme dobré zkušenosti se strategickým plánováním, ale myslíme si, že můžeme více. Máme tři cíle v oblasti strategického plánování, já to trošku víc vysvětlím. Tři cíle, eh, které chci rozvést. První cíl strategického plánování je maximalizovat dopad a e, doplnění cílů programu. Cílem strategického plánování je zajistit skutečně strategický pohled na to, co e, rámcový program může, může udělat v nejširší míře prostřednictvím inovací kombinovaným způsobem. A tento strategický plán potom povede, e, to nebude soubor myriády jednotlivých subjektů s jednotlivými tématy a my doufáme, že díky eh, strategickému plánování rámcový program a jeho implementace bude eh, rychlý a bude reagovat rychle na vývoj společnosti a sociopolitické priority a situace, výzvy ve společnosti, nový mezinárodní vývoj a nový eh, vědecký vývoj a, a příležitosti. Taky jsme přesvědčeni, že eh, umožní všem věnovat se klíčovým aspektům, jako je rovnováha mezi výzkumem a inovacemi. Eh, chtěli bychom také klást důraz na, eh, na Eh, horizontální propojení eh, různých oborů a podobně. A na straně komise jsme vytvořili nový model řízení v rámci komise, tak abychom mohli společně dosáhnout eh, strategických horizontálních výsledků. A Druhý cíl je, že chceme toto činit zcela otevřeně a transparentně s dostatečným dosahem pro Eh, jednotlivé subjekty eh, výzkumu, inovací a občanské společnosti. V Horizontu 2020 strategické plánování je interní proces, kde jenom některé části a některé dokumenty jsou předmětem konzultací, ale spíš tak fragmentovaně a rozhodně ne systematicky. Horizont Evropa strategické plánování tady by mělo vytvořit jeden komplexní dokument, který bude obsahovat všechny záměry komise před tím, než budou vypracovány samotné programy. Hmm, a Eh, budeme eh, reagovat na zpětnou vazbu od jednotlivých subjektů, kteří budou eh, moci validovat nebo iniciovat změnu těchto programů tak, aby skutečně byli lépe zapojeni. A třetí cíl, který máme mimo jiné na mysli, sice strategické plánování bude jakousi referenční agendou pro národní a regionální programy eh, rozvoje a, a eh, inovací, ale také i pro jiné evropské programy chceme usnadnit realizaci synergií mezi všemi těmito programy díky eh, odpovídajícímu právnímu základu, díky programům, které již projednáváme, ale také právě s tím strategickým pohledem strategického plánu, abychom maximálně využili synergie mezi horizontem Evropa a strukturálními fondy s Evropským sociálním fondem, eh, Evropským fondem pro klimatické otázky a e, celou řadou dalších programů. Takže komise navrhuje efektivní e, komplexní, transparentní, ale současně institucionální, instit, e, z pohledu institucí snadno říditelný systém. V podstatě cítíme, že je tak patrné, že Eh, evropské instituce chtějí, aby eh, byl tento dokument především srozumitelný a jednoduchý. Na poslední radě jsme opravdu pozorovali společnou vůli a koncenzus členských států a rakouské předsednictví eh, stanovilo určité oblasti pro hlavní mise a právní základ. 15. října, jak asi víte, proběhne neformální oběd s ministrem ministry, kde bude zahájena diskuse o tom, které oblasti, které mise a institucionální partnerství mohou eh, tedy být stanoveny a to bude součást právního základu. Ono je důležité pochopit, že chceme se eh, držet oblastí, eh, širokých oblastí, to znamená, nechceme pevně stanovovat jednotlivé mise, my je nebudeme definovat ale chceme, aby se toho účastnili i jednotlivé dotčené subjekty, chceme, aby se těchto diskuzí účastnil i parlament. A shodli jsme se na tom, že budeme rychle pokračovat i v diskuzích s členskými státy o tom, jak bude vypadat zbytek strategického plánování a institucionální struktura. Kolegové, dámy a pánové, Evropská komise by eh, chtěla poděkovat Evropskému parlamentu za trvalou podporu v oblasti mm, eh, strategického plánování. 19. Eh, rozpočet doufáme, že bude úspěšný a mohu vás ujistit, že nemáme žádný problém s implementací tohoto programu a, rozpočtu, pro nás je snaží hospodařovat rozpočet navýšený, spíš než zredukovaný, ale eh, eh, je tu celá řada oblastí, které ještě budou vyžadovat diskuse, jako rozšíření účasti, eh, ambice v oblasti mezinárodní spolupráce, role malých a velkých podniků hm, a v synergie, ale jsme přesvědčeni, že eh, dosáhneme rychlého pokroku, protože tyto otázky jsou taky velice důležité pro komisi a nevidíme tady žádné ehm, pochyby, co se týče ambicioznosti eh, struktury nebo rozpočtu ehm, Horizontu Evropa a to považuji za velmi povzbudivé a těším se na reakce eh, všech subjektů, jak tento program vidí a jak jej nejlépe využít. Děkuji. Děkujeme za tento úvod. Vidíte, že jsem velmi tolerantní, takže desetiprocentní překročení času jsem vám nevyčetl. Mm, a, takže tato celá diskuze bude složená ze dvou částí. První e, tedy uvede pan profesor Almovský a poté paní Sabine Jelička. Takže nyní dám slovo panu Palmovskému. Jo? Můžeme to udělat takto? Okay, so dear members of the Děkuji, děkuji nejenom za to pozvání zde vystoupit, ale také za to, že se neustále zasazujete o výzkum a inovace a také o ambicioznější rozpočet pro Horizon 2020. The Guild to je uskupení řady evropských univerzit 14 zemí EU, ze starých i nových členských států. A to hlavní, co chci dnes říct, abych navázal na pana Vandenberg, aby Horizon 2020 naplnil svoje poslání, pokud dosáhne správné vyváženosti a myslíme si, že komise je zaměřená příliš na inovace. A já bych na úvod hovořil o významu vědecké excelence. To musí být v jádru horizontu to je začátek, protože to je opravdu ta skutečná přidaná hodnota horizontu. Bez ohledu, kolik peněz tam dáte do výzkumu, protože Horizont umožní to, že nejlepší odborníci budou moci přeshraničně spolupracovat a spolupracovat přeshraničně v oblasti vědeckých eh, grantů a to je světový unikát v tomto měřítku. A proto um, Horizont globálně přispívá k vědecké excelenci ale ona reputace se dlouho buduje, ale velice snadno se ničí. Excelence je důležitá, ale také jde o to, aby se posouvaly hranice vědy v složitém světě a významní uh, vědci musí mít uh, významnou roli. A také poradní skupiny uh, musí získat důležitější roli. Takže místo návrhu komise je zrušit bychom se měli postarat o to, aby Horizon 2020 vycházel z dobrých eh, vědeckých eh, informací udržitelným způsobem. Nemůžeme tedy vycházet z toho, že snížíme participaci míru participace mezi zeměmi EU 15 a 13. To by podkopalo excelentnost horizontu. Ale snížení eh, toho nedostatku participace je samozřejmě důležité téma. Rozpočet by se měl zvýšit z 1,8 na vyšší číslo. Je zde dvoustupňový eh, proces, kde slepá evaluace by byla v prvním stupni a já nevím, proč bychom to nevyzkoušeli právě v případě horizontu. No a na závěr musíme eh, podporovat různé eh, odborníky z různých oblastí, ale použít to pouze tehdy, když budeme mít opravdu předvybrané ty nejkvalifikovanější projekty. Proto jsme proti zahrnutí nejodlehlejších regionů. Dámy a pánové, klíčové téma v souvislosti s návrhem komise je ten, že EU je globální lídr v oblasti Eh, vědy a výzkumu, ale zaostává v inovacích. Proto je důležité, aby se nadále financoval ERC a aktivity Marie Curie Sklodovské, ale pilířích 2-3 se zaměřit na inovace a aktivity blízké trhu. Ale od roku 2000 EU zaostává a je to spojené se stupem Číny, kde počet vědeckých publikací se z 3% zvýšil na 17% mezi rokem 2000 a 2016. Dochází zde k globálnímu závodu v oblasti znalostí a inovací a začínáme pokulhávat. Takže neměly by se seškrtat eh, eh, finance pro mladé vědce. Například se von z Göttingenu získal stipendu v roce 96 a v roce 2014 Nobelovu cenu Ben Foringer, jeho nástupce, dostal uh, Nobelovu cenu v roce 2016, ale předtím také profitoval z programu MSC a dalším. Takže opravdu nesmíme šetřit na mladých talentech. Při podpoře eh, kvalitních vědců se RC stalo nejdůležitějším, ale jenom malá část eh, dostane skutečně financování z důvodů rozpočtových omezení. A je to zbytečné mrhání talenty. Musíme tedy toto financování navýšit. Také musíme posílit eh, vědu v oblasti spolupráce. Zůstáváme v daném pilíři. Ten se totiž příliš orientuje na řešení blízké trhu. Univerzitní sektor žádá podporu kolaborativní výzkumu, tak abychom mohli čelit globálním výzvám. Návrh komise se intenzivně zabývá novými technologiemi. Potřebujeme nové technologie, ano, jistě, ale nesmíme také zapomenout na cíle udržitelného rozvoje. Občany jsou eh, znepokojení nerovností, globalizací, migrací a důvěru v demokratické procesy, která je podkopávána. Rozpočet, eh, finance investované do těchto záležitostí musí více odrážet také evropské záležitosti. Takže technologie jsou důležité, ale také eh, výzvy naší společnosti. Měli bychom k tomu přistupovat vyváženě a brát občany vážně. Proto vítáme, že komise se nechce věnovat jenom technologickým řešením, ale také potřeby společnosti bere jako nové Eh, cesty, které třeba podpořit. A to je důležité v souvislosti s vědou a inovací. A je třeba, aby to také odrážely vládní iniciativy. Eh, zde je relevantní financování humanitních věd. Eh, dosud bylo velice nízké, to jistě víte. A takže úspěšnost byla jenom 4,4% a nebyla zde dostatečná integrace SSH do ostatních e, výzev. Musíme v oblasti Horizontu 2020 počínat lépe a v této oblasti navýšit financování. Integrace SSH je také důležitým strategickým cílem celého programu. Nemůže jí nabradit e, obecný závazek interdisciplinárnosti. Samozřejmě potřebujeme to také, ale vzhledem problematické integraci SSH do horizontu, je třeba zde postupovat ambiciozněji, aby integrace SSH do horizontu Evropa byla úspěšná. A horizont Evropa nemůže být eh, program, který bude dotovat eh, umění a kreativní průmysl. Na to už jsou jiné eh, programy a neměli bychom zde duplikovat, měli bychom se zde soustředit na vědu a ne na financování odvětví, které už je financováno. Dnes slyšíme hodně o tom, že je třeba dávat zájmy Unie na první místo. Ale unikátní přidaná hodnota horizontu znamená spolupráci těch nejlepších mozků přes hranice a Důležité je klást evropský výzkumný prostor na první místo, protože zde už je velká míra spolupráce napříč Evropou. A tata míra propojení tu je třeba posílit ještě více. A všechny evropské země, které se chtějí zapojit, musí mít možnost se zapojit prostřednictvím asociačních dohod. Dámy a pánové, na závěr pět bodů, které vidíte před sebou. Horizont Evropy Evropa nyní není dostatečně vyvážený mezi základním výzkumem, výzkumem a inovacemi. Důležité jsou udržitelné cíle. A pokud nebudeme mít nové vědecké průlomové objevy v Evropě, tak nebudeme mít s čím inovovat. Musíme se globálně prosazovat a Horizon Europe nám to může výborně umožnit. Není to jenom v zájmu evropských vědců, ale také v zájmu Evropy a jejich občanů. Děkuji, vy jste perfektně dodržel čas. A nyní dostane slovo paní Sabine Herlička. A můžete samozřejmě hovořit i německy, chcete-li. Děkuji, ale já budu hovořit anglicky. Takže já také mám připravenou prezentaci. Vážený pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně ITRE, já jsem ředitelkou společného podniku Excel a potěšilo mě to úvodní eh, prohlášení týkající se dalších společných podniků. Já zastupuji také, eh, jsem generální ředitelkou firmy Infineon, což je globální firma. Možná si někteří vzpomenou na naše vyjádření z května, kde jsme uvedli, eh, eh, že jsme měli investici 1,6 miliard v EU týkající se výroby eh, čipů v Rakousku. Je to největší investice tohoto typu v Evropě svého druhu a my tedy věříme v Evropu, investujeme do Evropy a vytváříme v Evropě pracovní místa. Byla jsem požádána, abych eh, se zmínila o několika otázkách, eh, zde je jejich přehled. Chtěla bych nejprve nastínit eh, situaci mm, prostředí, v němž fungujeme a zmínit tři aspekty. Za prvé eh, globální megatrendy, a tady některé z nich vidíte, asi je všichni znáte. Eh, jsou to eh, výzvy, ale já bych chtěla zdůraznit, že kromě toho, že to jsou výzvy, jsou to také pro nás obrovské příležitosti, jenom třeba energetika byla zmínka eh, v oblasti klimatu, že je třeba omezit oteplování na 1,5%, eh, respektive 1,5 stupně a to je pro nás veliká příležitost. To je jedna věc, která rámuje eh, to prostředí, v němž fungujeme. Druhý bod, o kterém bych se chtěla zmínit, je to, co se děje kolem nás. Evropa je a může být eh, globální eh, mocností, ale musíme si uvědomovat, co se děje kolem nás. Už tady padla zmínka o Číně, já také zmiňuji Čínu, nechci zabíhat eh, do podrobností a v rámci diskuse ráda pohovořím podrobněji, ale tady je jenom příklad té strategie Made in China 2025. Čína se soustředuje na ta správná klíčová témata. Další aspekt eh, toho našeho okolí a prostředí eh, byla tady zmínka USA a Číny. Eh, tyto státy velice rychle postupují v oblasti umělé inteligence. Všichni o tom hovoří. Podívejte se, jaká je naše situace jakožto Evropy, jaké je naše postavení. A ten obrovský potenciál ležící za umělou inteligencí se tady odhaduje, zase nechci zacházet do podrobností, ale jedná se o triliony. A třetí aspekt, který je relevantní pro naše prostředí, a to je, myslím, ten nejdůležitější aspekt, je to, že se nejedná jenom o technologii. Já eh, nás vidím v soutěži společenské, ekonomické i politické. Je to soutěž eh, týkající se našich hlavních hodnot. A tato soutěž eh, může být rozhodnuta vědou a technologiemi. Tady vidíte různé eh, platformy, které jsou vnímány jako nové ropné platformy. Evropa má 4% podíl na globálních platformách. Je tady Mark Zuckerberg a pravděpodobně když byste s ním hovořili, tak asi byste získali dojem, že on vlastně nechápe, o co jde, pokud eh, jde o ochranu údajů. Nebo eh, Tech China, to je čínský systém jakýchsi společenských eh, kreditů. A tohle všechno eh, může ovlivnit i to, jak bude Evropa v budoucnu vypadat. Ten, kdo ovládne technologie, ovládne naše hodnoty, společenský model a případně i naši autonomitu a suverenitu. A to je velice důležitý aspekt. Tady se nejedná o žádné sci-fi a vyplývá to přímo z našeho okolí. Teď se tedy vrátím k otázkám, které jsem eh, tady měla zodpovědět. Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Existuje celá řada takovýchto partnerství. Eh, já se o tom zmíním z hlediska těch společných podniků. Eh, chtěla bych tady se dotknout přímo jádra věci, zmínit se o přidané hodnotě a vlivu těchto partnerství PPP. Myslím, že nejlépe to můžeme schrnout tak, že tady dochází k propojování myšlenek, práce a investic. My myslíme spolu, investujeme spolu, vytváříme dlouhodobé vize a závazky. To může posilovat evropský ekosystém spoluprací s vědci, výzkumníky a dalšími eh, partnery z tohoto ekosystému. Také se snažíme takto podílet na budování společné Evropy. Pokud jde o Excel samotný, je třeba zmínit elektronické a komponenty a systémy. Ty se týkají digitalizace, kdy propojujeme analogové a digitální prostředí. Stojíme v samém jádru digitalizace. A to díky zapojení všech relevantních aktérů soukromých zástupců Evropské komise a členských států. A to potom vytváří velikánskou přidanou hodnotu, jak vidíte zde z těch čísel. Opět potenciál pro Evropu je zde obrovský na, díky elektronickým eh, součástem a systémům eh, se odhaduje, že 50 HDP v EU eh, v roce 2020 bude právě vycházet z těchto elektronických komponent a systémů. To znamená, že to právě e, společný podnik e, může umožnit. Společné podniky se orientují na konkrétní úkoly, to znamená ne na nástroje, ale na konkrétní úkoly a výsledky. Mají jasný finanční pákový efekt a jsou také nákladově efektivní. E, I příklad Excel toto ukazuje, stavíme na trojstraném modelu a můžeme podporovat poskytování klíčových technologií k zajištění technologické nezávislosti Evropy. A také jsme plně otevření a vytváříme takovýto otevřený ekosystém. Co potřebujeme do budoucna? Zejména v souvislosti se společnými podniky potřebujeme eh, informovanost o strategické a politické úloze společných podniků. potřebujeme eh, investice do průmyslu. Je třeba strategicky eh, propojovat eh, práci Komise členských států a soukromých aktérů. To je faktor, který může mít veliký vliv na výši investic. A potřebujeme také silná opatření abychom byli schopni čelit eh, globální konkurenci, kterou jsem tady popsala. To se týká především eh, širší působnosti, vyššího rozpočtu, samozřejmě v souladu s evropskými prioritami. A pak také potřebujeme podmínky pro kombinování různých zdrojů financování a potřebujeme i eh, efektivnější výkaznictví. Na závěr bych chtěla zdůraznit, že novou geopolitickou měnou je věda, výzkum a technologie. A z tohoto titulu jsou velice relevantní pro náš společenský model, pro naši ekonomickou samostatnost, suverenitu a bezpečnost. Potřebujeme, aby si, Evropa, aby si Evropa uvědomila, že ta věc je naléhavá, že musí formulovat silná opatření týkající se strategie investic a rychlosti. Společný podnik, eh, a respektive společné podniky ukázaly, že mohou být efektivním nástrojem, přinášejí přidanou hodnotu. Eh, také bych eh, to mohla postavit jinak. Na základě toho, co jsem zde ukázala, a co se týče našeho prostředí, bych také řekla, že svět potřebuje více Evropy, více našich hlavních hodnot, a my bychom v tom měli sehrát klíčovou úlohu. Potřebujeme silnější veře, partnerství veřejného a soukromého sektoru, protože to umožní dosáhnout eh, úspěchu a prosadit se v této globální soutěži. A já v, této, v tomto smyslu vás prosím o angažovanost. Děkuji. Děkuji vám. Vy jste skvělá. Vy jste jednička, co se týče dodržování času. První část bude následována úvodními vystoupeními našich dvou zpravodajů. Takže poprosím pana Dana Nika, aby zahájil. Máte slovo na tři minuty. Pan Eller poté také bude mít tři minuty. Děkuji, dobré odpoledne. Budu muset rychle, tři minuty, to je málo. Já jsem měl možnost setkat se s některými z vás a důkladně si o tom pohovořit a to mě těší. Chtěl bych tady zmínit několik věcí. my máme pocit, že víme, co máme dělat pro Horizont Evropa, komise to ví, vy to víte nejlépe, protože to se tím zabýváte denně, ale co občan? Evropský občan, to je ten, kdo platí ty daně. A mám pocit, že se někde ztrácí stanovisko občana, e, který si říká, tak platíme daně, co za to? co za ty peníze dostáváme. Já vítám ten princip guild, kdy pan Palovský hovořil o tom, jak Evropa na prvním místě. Buďme upřímní, nemáme dost peněz na to, abychom je rozdělili všude tři ze čtyři ze skvělých, skvělých návrhů nemá peníze. A současně naší ambicí je konkurovat eh, s jinými zeměmi v oblasti rozvoje a výzkumu. A proto EU First a eh, jak v oblasti implementace, podpory programů, to jsou opatření, která budou efektivní. Současně říkáte, že excelence by neměla eh, být eh, negativně ovlivněna digitálními rozdíly, to určitě ano. Vy to znáte. Pan Vandelberg to snad říkal. Na poslední eh, schůzi rady jeden z ministrů, někdejší hodnotitel, říkal, nebo vyprávěl o Nobelové ceně tady v Belgii eh, byl rámcový program 7 a on poslal návrh projektu, ten neuspěl. Nebyl vybrán jako dobrý projekt a všichni v komisi zjistili, že ten návrh podal jaksi držitel Nobelovy ceny, jak může nebýt dobrý. A potom někdo statečný v komisi volal panu profesorovi a říkal, promiňte, ne, je to výborný projekt, my se moc omlouváme, ale totiž eh, to bylo eh, jaksi smíšené hodnocení a ten držitel eh, Nobelovy ceny říkal, Ježíš, děkuji vám, to byl pitomý nápad mého asistenta, Eh, jako, takže jakmile uviděli jméno toho profesora, tak ten projekt vybrali. Když to bylo naslepo hodnocené, tak to zamítli. Čili to chci říct, že všichni mají dostat stejné šance a ne na základě národnosti, pohlaví nebo čemkoliv jiném. Čili já jsem silným zastáncem tohoto principu rovnosti a dále Eh, je potřeba peníze využít pro dobro evropských občanů, pro dobro Evropské unie. Děkuji vám. Thank you. You can see. Děkuji. Vidíte rozdíl mezi politiky a vědci. Vědci překročí maximálně o 10%, zatímco politici o 33%. A nyní pan Eller. Já doufám, že budete také pečlivě dodržovat čas. Prosím. <clears throat> Jistě. Já bych s tím nesouhlasil. Myslím, že to je zvláštní si myslet, že jenom dva e, zpravodajové eh, prostě získají celý parlament pro svůj názor při programu, kter- ve kterém je toto tolik peněz eh, a stihnou to za tři a půl minuty řečnické doby, ale zareagoval na to, co říkala komise. Co se týče strategického plánování, tak vzniká taková podivná situace. Já si myslím, že výsada parlamentu spočívá v tom mít program před koncem funkčního období, protože to znamená jistotu pro aktéry. Nemůžeme být příliš akti- eh, ambiciozní v nejrůznějších oblastech, když tento program a i ty otázky týkající se mixu komitologie, nařízení ve strategickém plánování už to necháme otevřené. Takže parlament vypracoval několik eh, návrhů, které vyjadřují naši důvěru v komisi. Samozřejmě je tam několik podmínek, ale hlavní je co nejrychlejší implementace. Potom na adresu dvou řečníků na, že zareagujete později v rámci kolečka otázek. Paní Herlička, vy jste poukazovala, že bychom někde mohli mít v některých odvětvích komparativní výhodu, možná ve výhledu rok, roka půl, dva, ale těžko říci, když se ten svět tak rychle mění. Ale do jaké míry si myslíte, když teď vlastně vyjednáváme o programu pro další dva roky, že se nám opravdu podaří vytvořit taková ambiciozní nadnárodní konzorcia včas, abychom skutečně byli konkurenceschopní. Takže Kromě rozpočtu není důležité i tempo. A bylo by to zajímavé sledovat souvislosti s globální konkurenceschopností, jak budeme schopni rychle toto vybudovat. A také jsem bedlivě naslouchal slovům pana Palmovského. Dobrá, ale zase to nepřehánějte v souvislosti s parlamentem, protože parlament eh, separoval výzvy podporoval SSH a podobně a trochu nás eh, potom eh, roztruje to, když té vystupujete tak, jak jste vystoupil. A bylo by dobré, kdyby se univerzity ozývaly častěji, než aby zde prováděl jakou interní kanibalizaci. Já si myslím, že s tímto přístupem, když budete dělat ta srovnání mise a dimenze a na druhé straně další části programu. Já si myslím, že je ten význam těch jednotlivých složek jasný, ale otázka z ní máme dost peněz a je, jednodušší, je lepší se věnovat této otázce, než nějakým interním tahanicím, zvláště když eh, pro oblast eh, humanitních věd eh, zpravodajové žádali navýšení rozpočtu. Takže problém není parlament, ale musíte s, tuto výzvu adresovat členským státům. A v členské státy prostě vyčlenují příliš málo peněz ty vnitrostátní rozpočty pro vědu se krátí a potom prostě ty věci musí jít cestou mezinárodní, ale to je nedostatek členských států, že vlastně nutí humanitní vědy, aby čím dál tím více čerpali z evropských projektů. Takže netvrďte nám tady, že nejsme dostatečně schopní vyčlenit náležité peníze pro humanitní vědy, kterých my si tady velmi vážíme. Děkuji, pane kolego. Vy jste své dvě plus tři minuty vlastně nevyčerpal. Takže dostanou slovo stínový zpravodajové. Prvním byl pan LR za EP e a potom pan Ruiz za SAD. Tak prosím, máte slovo. Omlouvám se, nevěděla jsem, že už jsem na řadě. Já bych chtěla poděkovat za vystoupení a chtěla bych zdůraznit některé aspekty a přednést tady takovou úvahu. Bylo pro mě velice zajímavé vyslechnout si, že eh, do budoucna není všechno jenom technologie. Nesmíme zapomínat také na sociální vědy a společenské vědy a také na eh, hodnoty EU. Je třeba propojovat vědu eh, s těmito hodnotami. Věda je nástroj pro změnu eh, společnosti. Ale věda nemůže být důvodem k nerovnosti, nemůže být důvodem k vytváření nových problémů. Proto je velice důležité, aby eh, ty hodnoty Evropské unie eh, měly i vliv na působení vědy, na spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Je třeba vždycky vnímat i tyto vlivy, tento dopad na občany. Excelence, mluvil o tom pan Nika, potřebujeme více excelentních regionů. Chceme-li být konkurenceschopní v EU, musíme rozšířit své kapacity, protože v, máme prostor pro excelenci. Já si myslím, že mm, e, jednotlivé nástroje musí zohledňovat více regiony než země. Regiony potřebují podle mého názoru větší podporu. To se týká třeba i nástroje na podporu mladých lidí. Mladí lidé se musí více zapojovat, zvláště v oblastech jihu a východu, kde došlo k velkému odlivu mozku kvůli ekonomické situaci. A je třeba podporovat i jejich návrh, aby, aby se ta excelence šířila ve všech zemích. A další věc bych chtěla zdůraznit, a myslím si, že současný návrh komise to dostatečně nezohledňuje. Malé a střední podniky. Hodně se hovoří o partnerství veřejného a soukromého sektoru a různé velké projekty, velké infrastruktury, ale malé a střední podniky jsou páteří EU. E, představují e, velké, e, velký podíl, téměř 90 produktivního sektoru před, představují zhruba 67 eh, pracovních míst a více než 90 těchto malých a středních podniků zaměstnává méně než 10 osob. A eh, Toto odvětví malých a středních podniků se týká technologických odvětví, ale i tradičních odvětví a měli bychom zaměřit se i na malé a střední podniky, protože Eh, na každé eh, investované euro do malých a středních podniků se vyprodukuje 1,6 euro soukromé investic. A je tedy třeba podporovat investice i do malých a eh, středních podniků. A poslední věc, a takový konkrétnější dotaz, když se hovoří o Special Purpose Vehicle, to je zvláštní nástroj, který má sloužit ke zprávě veřejných peněz. Já bych skoro řekla, že, že jsem proti. Mě by zajímalo, eh, k čemu to má přesně sloužit. Veřejné peníze se spravují eh, trochu jinak než třeba v některé prováděcí agentuře. Děkuji. Además, eh, limite. Tak to je 100% nad předepsaný čas, to je opravdu hodně. Now, uh... Takže Prosím, opravdu dodržujte čas dvě minuty na každého stínového zpravodaje. Hengel, pane kolego, prosím. Děkuji. Já vystupuji na místo pana Toženovského a mám tři specifické body, dva obecné. Za prvé, je důležité navýšit celkový rozpočet pro Horizont Evropa. Za druhé, co se týče vesmírného výzkumu, je potřeba, aby byl také podporován z pilíře 2 a třetí specifický bod je, musíme, že zajistit, musíme zajistit, aby Velká Británie se nadále účastnila, jestliže se může účastnit Švýcarsko a dokonce i Izrael, který ani není v Evropě, tak může i Británie. Dále obecné body EU financuje pouze malý zlomek veškerého výzkumu a vývoje, takže my bychom měli tlačit na ty národy a země, které nevydávají ta 3%. Dvě třetiny vědy a výzkumu není financováno státem, ale podniky, takže je potřeba, aby podniky skutečně na to ty peníze dávaly. Za třetí, musíme bojovat proti eh, e, ideologii, která je v rozporu s vědeckými důkazy, jako mm, mm, abychom nebyli jako prezident Trump, kdy dochází celé řadě porušování vědeckých důkazů. Za čtvrté, jak už tady zaznělo, my bychom neměli snižovat investice na sociální a humanitní vědy a taky už tady bylo několikrát řečeno, netýká se to jenom technologií, to je svatá pravda. A konečně DSR a DSD, to znamená rozvoj a vývoj, my se musíme soustředit na výzkum, protože je pravdou, že Eh, svobodné podnikání, tržní prostředí není eh, příliš příznivé pro dlouhodobé výzkumné projekty, čili to by mělo být primárně cílem státu. My bychom se měli zaměřovat na výzkum, na základní výzkum a eh, nezasahovat do rozvoje. Děkuji vám. A další paní Víring, Alde. Dank u, voorzitter. Děkuji, pane předsedo. Já mám několik poznámek. Za mojí frakci ALDE chci říci, že pro nás excelence je hlavní věc a nejdůležitější bod. Excelence se stará o to, že se dostáváme ve vědě kupředu a jsme světově konkurenceschopní i nadále. A jak už řekli i kolegové, tak členské státy musí splňovat podmínky a dohody a to, co slíbili, a sice, že budou investovat 3% HDP do vědy a inovaci. A žádný členský stát to nesplňuje a je třeba toto více zdůrazňovat, zvláště potom na radě. Co se týče strukturálních fondů, je velice důležité, aby se strukturální použi- fondy používaly eh, v závislosti na Horizon Europe, a aby příslušné podmínky, které určovaly členské státy samy, ale ty projekty, které budou mít to označení excelentní, měly možnost opravdu s těmi fondy počítat. A aby se to nechápalo jako státní podpora, to je logické. Eh, přejít ze 100 na 120 miliard, jak žádá parlament, to je oprávněný požadavek a je třeba to seriózně zvážit. Měli by to zvážit všichni, kdo v této oblasti rozhodují, protože jsou to významná rozhodnutí pro budoucnost. Základní výzkum. Základní výzkum, to chci zdůraznit, protože zde je možnost, že se stroskotá, ale je to položení základu pro naši budoucnost, budoucnost i po horizontu Evrop, který musíme budovat prostřednictvím základního výzkumu, takže budujme nadále základní výzkum a spolupráce s průmyslovými odvětvími. To je nesmírně důležité, nejenom ta spolupráce, ale i finanční vstupy, které odsud pocházejí z oblasti inovací a výzkumu, to je nesmírně důležité. Je tu důležitá ta spolupráce protože ta nám umožní tu globální konkurenceschopnost. A to je to, co jsem k tématu chtěla říct. Si děkuji. Děkuji. A nyní za zelené. Eh, dnes IPCC vydalo eh, klíčový, eh, klíčové komuniké ohledně klimatických změn. Reportér BBC to schrnul tř, jaksi třemi poselstvími vědců na nás politiky. Jednejte hned, idioti. A já myslím, že bychom je měli poslechnout a e, vliv naší práce s horizontem e, Evropa by mohl umožnit, když využijeme veškerý potenciál, zmírnit klimatické změny a při, buď se přizpůsobit tomu, co je nevyhnutelné nebo co už nastalo. V horizontu 2020 jsme měli určité zdroje na klimatické projekty, ale účetní dvůr uvedl, že jsme ne, nedosáhli tohoto cíle a stejná zpráva také kladla otázku, jestli eh, tyto projekty nějakým způsobem k zmírňování klimatických změn sloužili. My potřebujeme eh, lepší regulaci, silnější pro dosažení eh, těch cílů a musíme také takovou regulaci nebo taková nařízení, která zajistí, že opravdu to přizpůsobí, zajistí smírnění klimatických změn nebo přizpůsobení jim. A jaký závěry, jaký závěr vyvozujete vy z dnešních závěrů IPCC a e, doufáme, že dokážeme splnit své závazky z Paříže. Děkuji. A nyní má slovo GUE, jelikož nikdo z mých e, vzácných kolegů nedorazil, tak já zmíním několik e, poznámek sám. V budoucnu horizontu Evropa musíme vzít v potaz, že eh, vesmír a doprava a že eh, budou eh, zaznamenávat největší pokrok a posun a je to normální v dopravě, v vodíkové pohon, mikročástice. V budoucnu to bude velmi důležité ve všech oblastech, nejenom v průmyslu, ale i ve zdravotnictví, za třetí biologie. Já si myslím, že ani nemusím rozvádět eh, podrobně, podrobnosti. Za čtvrté, sociální a humanitní otázky. My jsme teď postaveni tváří tvář e, novým civilizačním aspektům a to tempo je celkem rychle. Takže je důležité, jak jste zmiňovali, že je potřeba věnovat část našeho úsilí také této části výzkumu a základnímu výzkumu. A také a rovnováze mezi základním výzkumem a aplikovaným výzkumem e, Eh, s těmi 20 miliony, já nevím, jestli to je vhodná částka, která má být určena výzkumu nebo není, ale nicméně, jak říkala správně paní Míring, je důležité kombinovat nejenom základní výzkum a další výzkum, ale také eh, jak si nutit průmysl k spolupráci, protože větší financování výzkumu a inovací vždy vyžaduje zapojení průmyslu. To jsou moje poznámky. Nevyčerpal jsem svý, svoje dvě minuty. A nyní další stínový zpravodajové, paní Slabáto. Ta tu není. Paní Kapl, jestli jsem, myslím, zahlédnul. Je tu? již odešla. Dobrá, takže nyní má slovo paní Katajnen. Prosím. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulle kuulunee kolme... Děkuji. Jako zpravodajka, myslím, mám tři minuty. Děkuji. Já jsem, já jsem zpravodajka. Děkuji. Eh, vážení zpravodajové a kolegové, takový silný rámcový program je opravdu potřeba na podporu excelence a inovací a tento mm, navýšený rozpočet je samozřejmě vítaný, zlepšuje úspě, eh, úspěšným způsobem Horizont 2020. Jako zpravodajka za Agri, tak bych se chtěla věnovat pátému klastru příroda a přírodní zdroje. Těch 10 miliard je opravdu potřeba. Potravinová bezpečnost není jednoznačná eh, v důsledku klimatických změn a 10 miliard investic eh, v této oblasti také není příliš mnoho v době, kdy 800 milionů lidí ve světě trpí podvýživou a současně tři čtvrtiny potravin eh, ve světě eh, se eh, využívá pro hm, nepotravinové účely. 12 milionů je dobré, pokud hledáme udržitelné způsoby eh, ochrany přírody a, a já podporuji pana Nika, když říká, že taky na úrovni implementace musí figurovat výzkum, eh, do kterého se budou zapojovat podniky a zemědělci a, a ten výzkum využívat a my k těmto otázkám přistupujeme eh, z pohledu oběhové ekonomiky, kdy je potřeba zohledňovat i lesnictví a zemědělství a nahrazovat plasty, dále vodní cesty. Musíme hovořit nejenom o mořích a oceánech, ale také bychom do toho měli zahrnout Eh, vnitrozemské vodní cesty a jezera. To je velice důležité, aby ty programy jsou naplánované tak, aby vznikaly synergie s dalšími programy. A tady už bylo zmíněno, klaster 5 by měl být eh, koncipovaný tak, abychom stále měli na paměti eh, naplánované CAP cíle, které se hodně mění a zdůrazňují výzkum a já opravdu doufám, že stanovisko Agri bude zohledněno v tomto procesu, zvláště co se týče tohoto klastru a že Evropský parlament podpoří alokovaných 10 miliard a že to tak zůstane. Děkuji. So, thank you, madam. Děkuji vám. Vy jste překročila o 10 přestože jste zpravodajka. A takže proto to je v pořádku. Další e, zpravodaj je za Regi, pan Nistelroy. Floor is yours, three minutes. Máte slovo na tři minuty. Děkuji. Jsem velice rád, že mohu být tady. Nikoli abych kanibalizoval, ale abych přispěl ke společnému cíli. A už jenom to, že už spolu nějaké čtyři roky spolupracujeme, něco znamená. A co se stalo v oblasti regionální politiky? Jsme tam měli ex ante podmíněnost a sedm let. A a hlavní část nějakých 48 miliard se týkala právě výzkumu a inovací, byla to taková tichá revoluce v dané oblasti. To, že máte krásné letadlo někde na horizontu, ale možná by bylo lepší se podívat na přistávací plochu a zlepšit její fungování. Protože je zde otázka tématu ownership. Protože někdy je zde teritoriální dimenze celého toho eh, ekosystému. Pomysleme například na naše mladé inženýry, vědce, průmyslovou složku a to, o čem hovoříme jako o inteligentní specializaci v oblasti regionu. to být dobří ve všech odvětvích. Je důležité, aby členské státy ve spolupráci s partnery si vybrali z toho širokého spektra možností vědy a podobně. A to je ten směr, kterým se ubíráme, letíme. Já jsem zpravodajem a já říkám ano návrhu komise využít těch 5%, aby se přešlo k horizontu, anebo se zlepšily výsledky vědeckého výzkumu v regionech, ve městech, prostě v tom územním rozměru nedávat peníze nejprve do Bruselu, ale přímo je transferovat do regionálních aktivit, kde do nich vstupuje inovace. A to je vlastně ta třetí část vašeho programu. V podstatě je to ta inovační rada, která do toho vstupuje, kde jde o to, že se dělají věci jinak. Já nesouhlasím s tím, co říkal pan Henkel, že jde jenom o ten základní e, výzkum a ne o ten rozvoj. Ne, je to vy, kdo rozhodnete, eh, zda inovace nebo něco jiného. A druhá věc, no, těžká, těžká věc je to, že mnoho mladých lidí odchází z Evropy nebo ze svých zemí, například v určitých částech Polska odchází 50% mladých lidí a odchází tam, kde je ta největší excelence. To winner takes it all. A my vyčlenujeme pětinu v rozpočtu pro tu excelenci. Jen se podívejte na mapu. Vy samozřejmě děláte top-down, ale my na tuto problematiku nahlížíme z hlediska synergii. Já včas předložím svoji zprávu a budete ji moci zohlednit. My podporujeme tu známku excelence i šíření těch eh, kvalitních a dobrých dohod, ale jde i o pracovní místa. Děkuji. Máme zde paru, paritu eh, spolu s co se týče přesahování času o 10% a nyní mají možnost další účastníci, aby se vyjádřili. Takže prosím, paní Konkonoty, máte slovo, máte na to dvě minuty. Děkuji, já jsem pečlivě naslouchala, snažila jsem se to respektovat, i když jsem předsedala. A to, co jsme slyšeli od eh, lidí, kteří před námi sedí, to vypadalo, že nemůžeme vyřešit ty nejzávažnější globální otázky, když nebudeme v čele, protože jinak to bude i politicky těžké lidem vysvětlit, že potřebujeme špičkové vědce v Evropě. Ano, souhlasím s tím, co zde zaznělo, že potřebujeme nástroje solidarity a využívat je, ale chceme-li být v čele, tak eh, musíme globálním výzvám také čelit cestou výzkumu. Poukazuji na eh, roli parlamentu, která je nesmírně důležitá a před deseti lety v finském parlamentu Říkali, no to přece nejde, aby země seškrtaly vnitrostátní rozpočty a čekali, až jim Evropa to dofinancuje, dofinancuje intenzivně. Bohužel moje vláda učinila co podobného v minulých letech, takže je třeba si toto odvést do můdu, že je třeba posílit úsilí nejenom na evropské úrovni, ale i na té domácí. A také, co říkal pan Nika, musíme mluvit s lidmi, a byla zde taková myšlenka, helosinská myšlenka, ehm, mm, tak nejprve vlastně cíle, stanovení cílů, potom přeshraniční skupiny a potom vlastně vybírání téma diskuse, eh, diskuse s těmi, kdo to financují, z politiky a byl to opravdu velice zajímavý přístup. Slyšet to prostě jako běžný politik, nebo matka, nebo kdokoliv, jaké oni vlastně řeší globální výzvy a mluví o tom jenom za několik minut to celé vystihnu. Eh, já myslím, že to je taková schopnost, která nám tady často schází. Takže nejenom eh, dělat tu kvalitní vědu, ale být schopen o ní také jasně a stručně pohovořit. Děkuji. Tím jsme, myslím, vyčerpali seznam všech, kdo se hlasuje o slovo. Takže nyní můžeme přejít k druhé části našeho zasedání. A po druhé části bude možnost zareagovat na nejrůznější otázky ze strany panelistů. Bude možnost reagovat. Takže nyní bude mít slovo pan Dominik Gelek. Prosím, pane, máte slovo na 10 minut. Prezident. Děkuji vám, pane předsedo, budu hovořit anglicky. A budu hovořit v prezentaci o různých bodech, které už tady byly eh, zmíněny v diskusi, ale doufám, že se dozvíte i něco nového. Chtěl bych se podívat na tři věci. Konkrétně Horizon Evropa, jak víte, v OECD eh, máme členy EU, USA, Japonsko, Koreu a další, ale určitě máme určitá ponaučení, která si můžeme vzít z našich znalostí a já bych se s vámi o ně rád podělil. První úvaha se týká kapacity eh, veřejných orgánů, jejich řízení, vlivu na mm, inovace, což je právě věc, na kterou se zaměřuje Horizont Evropa. Druhá eh, úloha Evropy ve světě a třetí věc, to se týká řízení a směřování horizontu eh, Evropa. Omlouvám se, že ten graf je malý, i když plátno je veliké. E, tady e, jsou relativní výdaje vlád a podniků na výzkum a vývoj v OECD. E, vláda to je ta spodní křivka a podniky horní křivka. A vidíte ten vývoj od finanční krize. Jedná se spíše o stagnaci nebo dokonce o lehký pokles investic vlád do výzkumu. E, naproti tomu investice podniků e, stále e, rostou. To je tedy situace, jaký známe v OECD. Pokud se podíváme na EU, tam je vidět stejný trend. Stagnující investice vlád a rostoucí výdaje ze strany podniků. Když se podíváme na úroveň v jednotlivých zemích, vybrali jsme země, které eh, vynakládají nejvíce. Všechny země, kromě té spodní, což je Švédsko, všechny země zaznamenaly eh, stagnaci anebo pokles eh, ve výzkum, na výzkum a vývoj. Takže Celkově eh, došlo eh, k poklesu. Víme, že peníze nejsou všechno, ale přece jen mají určitý vliv a pokles financování znamená pokles vlivu. A což je ještě horší v některých ohledech, když se podíváme na hraniční technologie a paní Halička mluvila o umělé inteligenci, vlády eh, se nepodílejí na této oblasti. Eh, vlády <coughs> mělo inteligenci 40 až 50 let, ale v posledních deseti letech se jimi zabývají spíše podniky. 30 až 40 miliard dolarů se investuje do umělé inteligence a vlády se tam nepodílejí téměř ničím. Evropa má velké plány v oblasti umělé inteligence, ale pravdou je, že ten směr rozhodují podniky. A jak asi víte, jen málo z nich jsou podniky evropské. Takže tady vzniká zásadní otázka, jaká je schopnost vlád dnes eh, řídit inovace. Mohli byste říci, že došlo k vývoji u výzkumu a výdoje, vývoje u takzvaných eh, daňových eh, úvěrů. To není zahrnuto do mé statistiky, to je pravda, ale eh, to by nemělo nějak ovlivnit směřování Investice do výzkumu. To dává do určité míry smysl, ale vláda tím přichází o vliv. To znamená, co říkáme, cokoliv říkáme o LDG a podobně, eh, tak musíme mít na zřeteli toto, ten klesající vliv vlád. Dále pokles váhy Evropy v tom globálním prostředí byla tady zmíněna Čína. Eh, tento pokles se netýká jenom Evropy, ale i USA. Ale i pokud z finančního hlediska provedete srovnání, podíváme-li se na rámcové programy a srovnáme je s jinými velkými programy ve světě, třeba eh, v USA je to 30 miliard eur ročně, to znamená Eh, oni eh, investují mnohem více než eh, Horizont 2020. Jenom program NSF, který se soustředí na základní výzkum v USA, představuje 6 miliard dolarů. Horizont Evropa je důležitý, není to málo peněz, ale nemělo by se přeceňovat, co lze s těmito penězmi udělat, pokud jde o řízení inovací na globální úrovni. Podívejme se nyní na další podmínky horizontu Evropa, jak eh, být silnější, než co představuje jenom jeho finanční váha. Nelze uvažovat jenom z hlediska výdajů na výzkum, ale také z hlediska vzájemně se doplňujících podmínek pro to, aby ty výdaje byly efektivní. V Evropě je rámcový program a kromě toho 28 zemí, 28 národních trhů s výrobky, což znamená velké náklady pro startupy. Mm, velké podniky se s tím poradí snáze. Když jde tedy o rozvrstvení těch činností podniku, je to složité kapitálové trhy. Nemáme žádný celoevropský kapitálový trh, zejména pokud jde o rizikový kapitál a s probíhajícím Brexitem to také bude mít vlivy, protože Londýn je hlavním centrem rizikového kapitálu v Evropě. Data. Mluví se o umělé inteligenci. Hlavním palivem umělé inteligence jsou údaje, data. A není žádný evropský trh s daty. Jsou snahy v této věci, třeba loni byl summit v Talinu na toto téma, ale když se podíváte na cestu, kterou ještě Evropa musí urazit, je ještě velice dlouhá. Můžete tedy utratit hodně peněz, i když říkám, že to není tolik, ale pokud nemáte vhodné podmínky pro výzkum, ať už veřejný nebo vý, soukromý, aby tedy vzkvétal, tak moc daleko nedojdete. Už bylo řečeno, že problémem rámcových programů je jejich složitost, je tam celá řada cílů, například relevance z hlediska tzv. misí v oblasti konkurenceschopnosti, potom excelence. To nejsou vždy cíle slučitelné, které směřují stejným směrem. Pak tady je problém, že vítěz bere vše a je tady snaha na, soustředit se na excelenci oproti diverzitě a inkluzivitě. Je tady tedy mnoho cílů, mnoho zúčastněných stran. To může být příležitost, pokud to uvažujete z hlediska rozšíření dopadu financovaných programů. Je třeba najít eh, páku také pro národní výdaje Rámcový program představuje 10 veřejných výdajů do výzkumu v Evropě. 10 90 financují národní vlády. Pokud budete pokračovat jenom s rámcovým programem, tak se daleko nedostanete. A konečně je tady taková stálá diskuse týkající základního výzkumu a aplikovaného výzkumu. Chtěl bych zmínit takzvaný Pasterův kvadrant, který říká, že tady není vždy rozpor mezi základním a aplikovaným výzkumem. Je tady základní výzkum vedený výzkumníky, ten může být užitečný krátkodobě, dlouhodobě nemusí být užitečný vůbec. Excelence je hlavním principem, ale pak také můžete mít Eh, základní výzkum v konkrétních misích, úkolech. Mohou tam být potom nějaké krátkodobé cíle. A můj závěr, pokud eh, chcete eh, zvýšit dopady, potřebujete doplňková opatření, potřebujete konzistenci a partnerství s národními programy, a potřebujete také podpořit základní výzkum, který musí být v jádru programu. Děkuji. Merci bien. Děkuji. Pane Geleku. A poslední panelista je pan profesor Januš Buněcký. Máte slovo. Um, thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážení poslanci, poslankyně. Nejprve bych se věnovala otázce, kde v tom celém je evropský občan. V tomto cyklu vědy, investic, inovací a podniků. Už tady byla zmíněna celá řada významných otázek, významných pro Evropskou unii eh, co se týče vědeckých zjištění, třeba zpráva IPC, a vědecké důkazy. Vědci odvedli svou práci a možná je teď na čase, aby jednali politici. Co se týče, ta otázka asi by měla znít, kde jsou politici, aby reagovali na, politická, na vědecká zjištění a závěry. V kontextu Horizont Evropa mohu-li hovořit jako aktivní vědec s jistou praxí v oblasti politiky, tak je důležité stanovit mise a partnerství a procesy, jak mají být nejprve definovány. A teprve poté eh, je možné pokračovat. A v tomto procesu je potřeba zapojit nutně všechny subjekty a spolupracovat od začátku důležité, aby se zapojila vědecká eh, eh, společnost, kruhy, eh, občanská společnost a je třeba využít jejich kapacity a je třeba co nejdříve definovat, kdy, jak a, a, a čím mohou přispět. A abych navázal na některé komentáře tady. Mise musí vycházet z kooperativních projektů a excelence rozhodně nevylučuje Eh, inkluzivnost a je třeba se eh, věnovat globálním problémům, globálním výzvám a globální výzvy v Evropě vyžadují základní výzkum, proto aby ten byl jaksi plně podporován. Jinak, co se týče partnerství, hlavně institucionálního, to má být zapojeno jedině tehdy, kdy má jasnou evropskou přidanou hodnotu, čili priorita by byla věnovat se velkým otázkám, věnovat se jim komplexně, se zapojením všech do procesu a každý potom e, se může zapojit i do řešení daného problému. A co se týče nástrojů, granty by měly zůstat hlavním nástrojem pro financování výzkumu a inovací, kromě dalších mechanismů, a měly by fungovat ve třech pilířích v globálním e, Eh, v základním výzkumu, inovacích ve všech. Základní výzkum je naprosto stěžení, ten by měli podporovat všechny pilíře, nemělo by se to týkat jenom IRC, e eh, nebo nějaký ten hraniční výzkum, ale eh, veškerého dobrého výzkumu. A ve pilíři 2 kde by projekty měly být implementovány eh, v rámci výzev eh, k aplikaci, tak tam hlavně je potřeba podpořit technologickou připravenost od jedničky do osmičky. Devítka je možná eh, už tržní úroveň. A co je velmi důležité, třeba zjednodušit procesy v rámci žádostí o granty granty z horizontu Evropa by měly stanovit nové normy pro zjednodušení požadavků a zrychlení eh, těchto žádostí a hlavně při řešení nalehavých potřeb, eh, jak to vnímá společnost. Většinu času tady budu teď věnovat otázce, eh, jak vyřešit eh, rozdíly v Evropě v oblasti výzkumu a inovací. Takže eh, hovoří se o sdílené excelenci, já bych řekl spíš takové rozšíření zapojenosti. Je, to je asi to nejdůležitější poselství, které bych chtěl předat. Excelence již existuje v takzvaných zemích rozšíření, to znamená EU13. Tam je excelence. Ale sítě excelence jsou poměrně uzavřené. Zdá se, že nemají zájem expandovat a přijímat novou excelenci. A proto, aby systém fungoval, existující síť excelence se musí otevřít pro rozšíření participace. Čili tady inkluzivnost nevylučuje excelenci naopak. Na základě existující excelence je možno jak jaksi zapojit do celého systému, Rozšiřu... Eh, stávající akce rozšiřovat, to je dobré, rozšířit rozpočet na, na toto rozšíření, ano, ale rozšíření zapojení a zapojení veškeré excelence v Evropě je třeba řešit jako horizontální otázku v programu a nikoli jako jedin, jeden mechanismus, který vytvoří ghetto pro země rozšíření, kam se dá trošku peněz protože to by byla segregace a to by neznamenalo přispívat celkovému dobru. A princip excelence musí být také respektován a z toho důvodu je třeba stanovit přesná pravidla a přesné konkrétní cíle na základě politické dohody, tak aby se dalo dosáhnout cílu, třeba navýšit zapojení ze 4 na 10 To je jasný cíl napříč celým programem a to by umožnilo stanovit měřitelný ukazatel. A souhlasím s tom, co bylo navrženo, to znamená, eh, měly by být motivovány podniky k rozšíření účasti. Já jsem proti změně kritérií. Souhlasím s těmi, kteří říkají, že by se mělo vycházet z excelence, ale jsem přesvědčen, že kritérium sele, kritéria selekce by se dala eventuálně e, změnit a, e, a inkluzivnost e, a to, to, jsou, to jsou hlavní kritéria. Existující programy ukázali, že takovýto typ pobídek eh, je pozitivní. Na dosavadních zkušenostech vidíme, že některé mechanismy fungovaly a ty můžeme posílit. A dále, co se týče sdílení excelence a rozšíření, participace je třeba dál eh, eh, působit synergie ale je tu riziko vytvoření paralelního systému financování k horizontu Evropa, jestliže budeme mít jako takové horizont 2 eh, ze strukturálních eh, fondů. To, to je nebezpečné, myslím, a aby nedošlo k té kanibalizaci, jak tady někdo říkal, takový postup by mohl kanibalizovat všechno to dobré, co se zatím zavedlo. Takže horizont je určený zemím a strukturální fondy jsou určené regionům a to je důležitý rozdíl. A tak by to mělo zůstat. A pro posílení synergii. Když to všechno pomícháme, tak si myslím, že to nebude dobré a vznikne interní konkurence. A my potřebujeme pozitivní pobídky pro posílení spolupráce a excelence. Takže nemělo by docházet k duplicitě a překrývání mechanismů a samozřejmě pečeť excelence, to je výborný mechanismus a řekl bych, že to funguje dobře na základě pravidel Horizont Evropa a transfer od strukturálních fondů k Horizontu Evropa je riskantní, hlavně co se týče pečetě excelence, takže tam je potřeba dávat pozor. Ještě bych eh, chtěl zmínit několik otázek, které tady zazněly mezi tím, co se týče financování eh, výzkumu, to je jaksi ehm, eh, vnímáno velmi rozdílně, jednak co se týče dopadů, ale také, a to nemusí nutně odpovídat skutečné excelenci, ale ehm, úrovni financování. A je třeba zavést nový mechanismus, který eh, umožní institucím v rozšiřujícím se světě, aby mohli konkurovat eh, jaksi svým talentem v celém světě. Čili je třeba zavést mechanismus, který vyrovná úroveň mm, eh, jaksi stropu financování programu horizont, v rámci horizontu u starých sítí excelence a, a nových jaksi aspirantských skupin excelence. Skvělé! Děkuji. Krásně dodržujeme čas. A nyní eh, je, zase dostanou slovo zpravodajové, takže já eh, požádám kolegu Niku, aby eh, nám přednesl druhou část jeho prezentace. Ano, děkuji všem zpravodajům a hostům zatím beru na vědomí, vyslechl jsem, jak jste zdůrazňoval velice správně ta kritéria excelence, to není excelence proti rozšíření, ale je to excelence a rozšíření. To je velmi správně řečeno. A chtěl bych něco říci k svému minulému vystoupení, protože někdo se mě ptal, co myslím tím EU first a kde seženeme peníze, nebo jak... Já chci říct jednu věc jasně. Veškerá mezinárodní spolupráce není problematická, to není otázka. Já hovořím o některých e, myšlenkách o tom, že musíme pomoci Číně. Když se podíváme na 80% prostředků, které dostávají eh, podniky nebo subjekty, které nejsou občany EU, tak jsou Číňané. A já si kladu otázku, co bude po grantu. Když okamžitě poté odejdou, tak to budou evropské prostředky, které přispěly k růstu čínské ekonomiky. A tady všichni hovoří o tom, kde v tom všem končí EU v rámci globální konkurence. Čili my musíme mít jasná pravidla, jsou to vaše peníze, takže musíme je alokovat opatrně při stanovování kritérií. Jestliže někdo není občanem EU, a jsou to granty PhD, třeba na univerzitách nebo jak hostu, hostující vědec, tak aspoň měli by stejný počet let, jako eh, trval ten grant odpracovat tady, protože jinak to jsou peníze vydané nikoli na rozvoj toho našeho cíle, to znamená ne na rozvoj EU, abychom byli globálními hráči na světě. A mohu uvést i další příklady, třeba k tomu rozšíření. Rozšíření to znamená, že musíme mít hodnotitele, a, kteří budou, budou a, a rozhodující osoby ze všech zemí. A chci vám připomenout, moje země je čistý přispěvatel do horizontu 2020 a stalo se, že třeba u restrukturalizačního fondu řekli, podívejte se, jsou to naše peníze, chceme mít naše lidi ve vedení, my nebudeme vydávat peníze někde jinde, chceme to mít pod kontrolou. A to my říkáme to samé. Jestliže e, jsou to naše peníze, chceme k tomu moci říct svoje a naši hlavní vědci mají být členy těch výborů nebo hodnotících výborů a podobně, jinak e, to bude vyvolávat mnoho otazníků. Já můžu uvést i příklady. Čili mě jde o to, že je potřeba eh, řešit nedostatky, které nastaly a je třeba vyprodukovat přesná kritéria a každý by měl pracovat na základě přesných kritérií EIC. Chci, aby komise znovu promyslela ten jeden chybějící bod, já tady nemám právní stanovisko k tomu, ale to, co je největší zátěží pro EIC. EIC má za cíl 20% úspěšnost. Pokud se to nevyjádří nějakými právními pojmy, tak to bude chyba, protože účetní dvůr bude žádat výsledky, bude, ten bude žádat 100% úspěšnost a do vědy a výzkumu by potom žádné peníze nemohly jít. Takže jenom abyste nám řekli, my máme mnoho schůzí z čínových zpravodajů a podobně. Ještě tři nás čekají. Takže abychom měli jistotu, že vypracujeme dobrou zprávu, která bude vhodná jak pro vás, eh, výzkumníky, a i tak pro nás politiky, a když my bude, vy budete spokojeni, my budeme spokojeni. A ještě jedna věc. Spojené království je členem EU nepokoušejte se eh, strčit eh, Británii mezi přidružené země nebo něco. Prostě EU, eh, Británie je členem EU a, a je to EU 28, včetně Spojeného království plus Švýcarsko a Norsko. Děkuji. Děkuji. Myslím, že jste poukázal na důležitou záležitost, protože nejenom vědci, ale i vzdělaní lidé, absolventi univerzit, se volně pohybují. My je vzděláme například v České eh, republice a Němci a Rakušané potom profitují například z našich eh, absolventů medicíny, z nich třetina opouští naší zemi. Takže se to netýká jenom vědců, ale obecně univerzitně vzdělaných osob. Pan Eller se dostane na řadu o něco později, ještě přijde. Takže paní Ruiz je stínová zpravodajka za SAD. Máte slovo. Takže využij toho, že mi znovu dáváte slovo. Je to téma, které také považuji za důležité, téma genderu. Myslím, že je třeba eh, soustředit se na tom horizontu 2020. Eh, tam už byla některá doporučení, nebylo to povinné, eh, týkající se navýšení podílu žen, ale nebylo to dostatečné v poradenských orgánech, různých panelech. Myslím, že je třeba mít tam nějakou specifickou část týkající se právě genderu, nejenom zapojení žen ale také jejich podíl na studiích. Je třeba, abychom eh, se zaměřili i na sociální dopad projektů financovaných Horizontem Evropa a při hodnocení dopadu je třeba hodnotit i genderový dopad. Jak jsem říkala, věda nemůže vytvářet nerovnosti, právě naopak musí eh, podporovat rovnost eh, pohlaví a to je třeba zohledňovat i při hodnocení programu, aby ten program nevytvářel nerovnosti. Pokud jde o účast členských států, v dobách finanční krize země, včetně TME, se rozhodly, že eh, investice do výzkumu a vývoje by neměly být dotčeny. Já nevím, jestli to nebyla tenkrát chyba, protože jsme pak měli velké deficity ale členské státy musí doplňovat horizont Evropa. Není možné, aby investice členských států eh, byly nahrazeny plně horizontem 2020. Nevím, zda je možné diskutovat eh, třeba o tom, zda když se hodnotí eh, defi- cíle deficitu, že by se tam nezapočítávaly investice do výzkumu a vývoje. Členské státy by měly změnit přístup k těmto investicím, které jsou velice produktivní. A poslední úvaha, když dovolíte, synergie. Tento program by neměl eh, promarnit příležitost k tomu být efektivní. Myslím, že musíme hledat konkrétní příklady efektivních synergií mezi různými fondy. Musíme hledat konkrétní iniciativy, kde se toto podařilo. Tento program, eh, nebo ten dosavadní program synergie dostatečně nezajistil a přitom by to bylo velice prospěšné i v regionech. Když se dělá nějaký zajímavý eh, projekt, tak je dobré najít prostředky z různých fondů. Děkuji. Um, well... Děkuji. Další v pořadí je paní Jiring. Prosím, máte slova. Děkuji, pane předsedo. Já mám několik poznámek. Ještě dnes toto téma nezaznělo, ale je důležité. A sice faktor času. Musíme se postarat o to, abychom se domluvili zde v parlamentu a potom na radě a komise, než vznikne tedy celkové usnesení, aby zde nebyla prodlevba, aby nedošlo k tomu, že by nastala situace, kdy není možné provést financování, protože ještě není vlastně dotažena ta dohoda. Takže prosím, napněte všichni síly, abychom tuto záležitost posunul ku předu, aby někde nedostalo ke stagnaci, protože se čeká na finance a nevedlo to potom k tomu, že budeme světově zaostávat. To by byla škoda. A za druhé, to už zde zaznělo, je třeba intenzivněji zapojit občany. Chci poukazat na to, že těch 751 poslanců, kteří zde zasedají, jsou zvoleni občany. My jsme zástupci občanů. Já jsem předtím zasedala ve federálním parlamentu, tam to bylo také tak. Horizont 2020 a předcházející rámce odvedly svou práci a pro vědu, o vědu eh, a inovace se postarali, ale také zavedly pracovní místa, která zde jsou pro občany. Jedno euro, které se investovalo přes Horizont 2020, mělo ekonomický Eh, ekvivalent 11 eur. A tento ekonomický ekvivalent je tady také pro občany. Potom se eh, řeší řada témat, například zdravotnictví, která přímo souvisejí s občanem. Tam, kde je možné zlepšit něco pro občana, je mimo jiné komunikace. Komunikace musí být velice jednoduchá, tak aby obyčejný občan pochopil, o co jde vytváření dalších a dalších knih a přehledů výsledků, to občana nezajímá. Občan prostě chce vědět, co se děje a chce se to dozvědět jednoduchým způsobem, prostě tak, aby se mu to vysvětlilo za několik málo minut. To je to, co občan chce. Ne, nic víc, nic míň. To chce od komise, od parlamentu, ale chce to také od vědců aby vědec byl schopen jednoduše vysvětlit, co dělá a co je cíl jeho výzkumu. A potom si občan uvědomí, co se tedy vlastně děje. Takže to je poznámka, kterou jsem chtěla učinit. Děkuji. Děkuji za vaše poznámky. Nyní mám slovo já. A rád bych navázal jak na jednu stranu udržet otevřenost v oblasti výzkumu a na straně druhé, jak náležitě investovat naše peníze. Tak, aby vznikla přidaná hodnota, aby vznikla evropská přidaná hodnota pro Evropany a ne pro ostatní. Paní Katajnen v rámci druhého kila. Už nechcete slovo? Dobře. Někdo další, kdo by chtěl položit nějakou otázku? Děkuji. Není-li tomu tak, tak mají příležitost naši panelisté a vezmeme to zde od konce až po pana Vandenbergeho, který bude hovořit na závěr. Tak děkuji. Děkuji. Já bych zareagoval na otázku synergií a strukturálních fondů a rozšíření. Problém s iniciativami, které jsou zaměřené na excelentnost a inkluzivitu, zároveň eh, například program Era Chairs, tam šlo o to, aby excelentní vědci eh, přicházeli do těch eh, zemí, ale bylo to jenom na pět let a vlastně zde nebyl mechanismus, aby to nějak pokračovalo. A ozývají se obavy, obývají se nadále ze strany těch excelentních vědců, kteří v rámci otevřených výběrových řízení získali eh, post těch institucí, které měly ty hlavní granty ERA se tady neustále objevují. Takže by, mohlo by se využít jiné fondy, například strukturální fondy, tak aby mohly pokračovat eh, úspěšné eh, projekty, které byly nejprve financovány rámcovými granty. Hmm. Namísto toho, aby si navzájem konkurovali a vznikalo zde riziko, že nějaký eh, projekt spadne eh, pod stůl, protože už na něj nebudou peníze. Děkuji. Jenom velice rychle k pojmu excelence, protože to zde neustále zaznívá v těchto diskusi. My na excelenci zahlížíme tak, že bychom ten pojem měli trochu rozšířit. Většinou to chápáme tak, vezměme prostě ty nejlepší projekty, které se ucházejí o naše financování, ale excelence na úrovni individuální, na úrovni individuálních vědců. To je to, co se zvažuje, ale měli bychom se posunout k širšímu pohledu na excelenci, k takovému kolektivní úroveň, abychom měli takové excelentní výzkumné portfolio. A to nemusí být nezbytně být sbírka excelentních individuálních vědeckých projektů. Je zde známá tendence, že vlastně mnoho vědců hledá to též, bádá o tom též. Je zde soustředění se na určité otázky, které řeší vědci. Je tady e, různé důvody, například se to vyplatí z hlediska publikací a podobně. Je zde ovšem tedy tím pádem i řada otázek, kterým se pak tyto věci nevěnují. Chybí zde diverzita, v kladení otázek i v odpovědích je zde taková tendence konformity, protože je zde ten systém vzájemného hodnocení od kolegů, potom je zde není dostatečná diverzifikace, eh, už jsme o tom hovořili v souvislosti s genderem a teritoriální dimenzí. Potřebujeme tedy takový pojem excelence, na úrovni kolektivní sociálního portfolia a to si žádá samozřejmě různé nástroje vyhodnocování excelentnosti. Děkuji. Děkuji vám. A nyní paní Sabine máte slovo. Děkuji vám. Já bych zareagovala na několik témat a otázek, které zde zazněly. Za prvé téma excelence. Excelence, to je opravdu v jádru všeho. Excelence je také eh, žádoucí v eh, oblasti eh, aplikovaného výzkumu stejně tak jako v výzkumu základním. Je to prostě základní princip, který musí být ve všem, co činíme. A k té diskusi, která se neustále vrací o tom základním a aplikovaném výzkumu a aplikacích a demonstracích. Ono je třeba pochopit, že toto všechno je součástí jednoho společného hodnotového řetězce. To je součást řetězce hodnot a my tady musíme v něm mít všechny tyto aspekty. A řadu let jsme hovořili o té inovační propasti v Evropě. A jediné řešení a každý úspěšný inovační systém to prokazuje, že čím lépe různí aktéři spolupracují, tak tím jsme úspěšnější. A o to musíme usilovat. To tedy v praxi znamená toto. Přála bych si vidět e, tento společný hodnotový řetězec odrazený a posílený v celém eh, VFR a to ve všech jeho kapitolách. A už máme několik dobrých příkladů, například v oblasti zemědělců, nebo kde by to zapadlo do oblasti strukturálních fondů a podobně. Potom zazněla otázka rozpočtu. Dnes je to opravdu o tom kritické množství. Musíme spojit síly tak, aby Horizon Europe a jeho iniciativy na zdroje financování, plus členské státy, plus zástupci průmyslu, plus strukturální fondy. A strukturální fondy pro řadu let a e, rámcových programů jsme vždy hovořili o tom, že budeme dávat dohromady. Hovořilo se to o tom, ale nepodařilo se nám to zatím pragmatickým a účinným způsobem učinit a to je důležité. Čas a tempo, to je důležité, už to zaznělo, a žádali jste mě o příklady. Já si myslím, že bychom měli eh, provést velice precizní implementaci umělé inteligence. Už zde je na stole návrh komise a také tematika dát v oblasti B to B. A podnikatelská data. Změny klimatu a co lze udělat, to zde zaznělo a myslím, že to je opravdu konkrétní příklad. Máme mnoho výzkumných prací, ale musíme implementovat. Partnerství PPP mají mnoho technologií v oblasti energetické účinnosti, které přímo pozitivně ovlivňují aspekty změny klimatu. Takže zde je třeba provést tu implementaci. A potom komentář týkající se Číny, myslím, že jsem to eh, ukázala jasně, že Čína vystupuje velice strategicky a zacíleně a dokud zde nebude skutečná reciprocita, tak bychom neměli být naivní. A měli bychom se tedy postarat o to, abychom my zde v Evropě také rozvíjeli naše silné stránky. Děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Palmovský. Děkuji vám. Já bych na úvod okomentoval to, co zde říkal pan Eller. Rád bych podtrhl, že univerzity mluvily jedním hlasem a to konzistentně už předtím, než byl zveřejněn návrh Komise pro Horizont Europe a i poté my jsme vlastně společně eh, zaslali podklady parlamentu před prázdninami. Je to asociace asi 14 univerzit a to e, združeno mnoho zkušeností a mluvili jsme jednotným hlasem a velice intenzivně komunikujeme s našimi vládami. Souhlasím s panem Ellerem, je naprosto zásadní, abychom společně parlament, komise, ale také rada spolupracovali na tom, aby evropská věda měla své místo v Evropě, které si zaslouží. Ta zatím musím říct, že mě z kanibalizace ještě nikdo předtím neobvinil, tak to byla taková premiéra, ale já jsem vlastně chtěl pravý opak. Já jsem chtěl, aby SSH byl eh, oblast, která by byla strategickým cílem napříč programem. A já nevidím důvod, proč by SSH nemělo být v Horizontu Europe protože ono nás to vlastně nic nestojí. Je to jenom otázka cílů a ambicí a toho typu programu, který bychom zde chtěli mít. A samozřejmě Evropský parlament má tu možnost volit eh, možnosti rozpočtu, všichni bychom si opřáli samozřejmě větší, ale musím říct, že si opravdu hluboce vážím neustále úsilí Evropského parlamentu o navyšování tohoto rozpočtu, protože ono to není úplně samozřejmé, ale v rámci toho rozpočtu musíme činit nějaké volby a rozhodnutí. A myslím, že je zde třeba tedy pohlížet na různé části rozpočtu, ale co je klíčové, je opravdu řádná a jasná integrace humanitních věd do celého programu. A jak toho můžeme nejlépe dosáhnout, to je i otázka, kterou si klade parlament, protože jsem to zde nadnesl. Potom téma hodnot a řetězce hodnot, a tak, to je vaše téma, ale také třeba ta zpráva mezinárodního panelu IPCC. Tam nejenom s hlubokým znepokojením dali najevo eh, záležitosti týkající se změn klimatu, musíme nadále investovat do vědy a například se Svisko a Tomasem Čekrem z Bernu, který vedl řadu projektů spolupráce, které byly financovány komisí vlastně téměř od samého začátku rámcových programů. Takže opravdu chci poukázat na to, že komise byla výrazným aktérem při podpoře úsilí v oblasti bádání o změnách klimatu. A tento kolega a zpráva IPCC uvádí, že je zde, zde vlastně rozvírají nůžky mezi politikami a pohledem IPCC v posledních letech a tím se dostávám opět k tématu hodnot. Já jsem se velice zajímalo tu prezentaci toho, těch změn, kterými procházíme jako společnost a jako ekonomika. A pokud nevezmeme sebou na palubu i naše občany, tak se obávám, že občané nebudou rozumět tomu, jak a proč se ten svět kolem nich eh, mění čím dál tím rychleji. Musíme integrovat eh, komple- kompletně všechny znalosti právě kolem těchto problémů. Také jsme slyšeli mnoho o synergiích a rád bych eh, připomněl toto. ESIF má rozhodně za cíl, abychom zredukovali tu propast mezi EU 13 a EU 14, regiony, které jsou velmi výkonné a velmi málo výkonné. A cílem horizontu je excelence, excelence v oblasti vědy a výzkumu. Samozřejmě určité tenze tady jsou, ale je zde opravdu potenciál najít cestu kde se ty cesty mohou protnout. Ale není to jenom otázka horizontu, jde o to najít nástroje i ve strukturálních a regionálních fondech, tak aby věci mohly být výkonnější v rámci horizontu. A potom bych eh, chtěl citovat komisaře Modoše, nejenom co řekl, ale kde a kde to řekl před deseti dny na Evropském technologickém fóru v Katovicích a toto fórum se zaměřovalo na inovace a ve svém projevu řekl, cituji, základní věda musí být v jádru evropského myšlení. A já si myslím, že to krásně ilustruje to, že zde není žádný, eh, ža, žádný nátenze mezi základním aplikovaným výzkumem. Jde prostě o to usilovat o tu vyváženost, protože pan komisař říkal, nevíme, co přinese zítřek, co se zítra objeví velkého, takže proto toto potřebujeme a já to plně podporuji. A já jsem ve svém vystoupení hovořil o různých eh, oblastech, u kterých si myslím, že potřebují intenzivnější podporu v rámci stávajícího návrhu. Děkuji. Děkuji. A nyní vyzvu zástupce komise. ředitele pro Policy Development and Coordination pana Vandenbergeho pro jeho závěrečné slova. Děkuji. Je pro komisi velmi nezvyklé mít poslední slovo v tomto ehm, fóru, takže to je velké vyznamenání. Bylo to opravdu velmi zajímavé slyšení a poučil jsem se o mnoha věcích, například, že Horizont je velký malý program. Je velký, vypadá velký, co do financování, co do rozpočtu, ale spíš malý, jak říkal Dominik Alek, a ten to dokázal, čili představuje mnoho očekávání mnoha lidí ohledně toho, co by mohl dokázat, nevyřeší všechny problémy na světě, jakkoliv velký tento malý program je. Takže my budeme chtít privilegovat při koncepci horizontu Evropa především maximalizaci dopadů tohoto programu pro ekonomiku a pro společnost. Skutečně jde nám o sociální a ekonomický dopad investic realizovaných prostřednictvím Horizontu Evropa. Čili První otázka zní, jaký dopad chceme mít, jakou hodnotu chceme vytvořit pro e, společnost a ekonomiku a ne nejprve, kdo dostane nejvíc peněz, která disciplína má dostat víc peněz, jestli radši malé podniky nebo velké podniky, jestli tento nebo tamten, nebo kdo. My opravdu a já chci reagovat, e, navázat na to, co říká Dominik Elek, je důležité, abychom byli trošku víc jako Číňani, trochu víc strategičtí. Abychom neříkali jenom, prostě to je financová, to je projekt na financování, tak dejte sem peníze. My musíme trošku určit, čeho chceme tímto základním programem eh, dosáhnout, abychom prostě od velkého finančního programu se přesunuli k investičnímu programu a zajistit, abychom věděli, jaký dopad to bude mít na společnost, na občany, na ekonomiku a roz... souhlasím s paní Výrinkovou, že pro občany to, ten vliv je širší než to, co dostanou z každého jednotlivého projektu. Pokud bych chtěl privilegovat im, eh, dopad a eh, je především potřeba dosáhnout cílů udržitelného rozvoje. Taky, aby konkurenceschopnost Evropy v Evropě a pro Evropu přispěl k udržitelnému rozvoji světa ruku v ruce s naším průmyslem a jeho konkurenceschopností. Proto potřebujeme systémový přístup, ehm, my neuvažujeme ve smyslu odvětví nebo disciplín, to by mohlo mm, jaksi být cizí některým komunikám a některým odvětvím, které se v tom nevidí, v tom programu. Budeme se snažit eh, být úspěšnější Eh, a v zapojování občanů a subjektů, který, kteří eh, se budou podílet na vypracování tohoto programu. Proto jsme vytvořili ten koncept misí, kdy nejde o to, aby lidé tady v Bruselu, kdo tady sedí v kancelářích, určovali ty mise, ale aby se obecně identifikovaly oblasti, kde by Evropa takové mise potřebovala a tam právě ti samotní subjekty spolu s občany Ehm, se musí do toho zapojit proto, aby ty mise se vytvořily a realizovaly. A další věc je eh, věda občanská věda, věda občanů, jestliže oni do toho budou zapojeni, bude, bude jim to vlastní. Třeba máme zajímavou zkušenost z Flander tady v Belgii, kdy 20 tisíc rodin se účastnilo vědeckého výzkumu univerzity v Antwerpách při měření kvality vzduchu. 20 tisíc rodin eh, před, eh, jak si získávalo data pro eh, univerzitu vzdělovali, eh, měřili je a tak dále. Bylo to dobré pro vědu, dobré pro společnost a bylo to velice dobré i z pohledu komunikace. Takže já skutečně apeluji na všechny, abyste nestavěli technologii proti netechnologickým oborům. Potřebujeme všechny formy inovací, a skutečně chceme tímto programem dosáhnout toho, že začneme investovat do transformativních inovací, kde dopad jednoho projektu není samotným cílem, ale dopad několika projektů, které budou působit dohromady, povedou k udržitelnému rozvoji, tak abychom se dožili eh, situace, kdy lidé po eh, eh, publikaci zprávy IPCC, aby viděli, že se zavýváme existenciálními otázkami spojenými s klimatickými změnami, protože na to nestačí jeden projekt, ale to bude vyžadovat výsledek celé řady projektů. A nemůžeme každou technologii brát izolovaně a každé odvětví izolovaně musíme pracovat společně. Já jsem opravdu přesvědčený, že technologický leadership, a v tom souhlasím s panem Hrdličkou, to je opravdu to určující pro roli Evropy do budoucna. A nestačí hovořit o technologii, tak to nevyhrajeme. Musíme investovat do technologií a jedině tak zajistíme, že ostatní budou se řídit naším příkladem. Jsem přesvědčený, že by asi bylo zjednodušující říci, že um, necháváme stranou investice do vědeckého leadershipu. Uh, ERC je, je součástí programu, kde konec konců je největší nárůst. Um, a my nechceme stavět proti sobě základní a aplikovaný výzkum. Vím, že každý rád takto hovoří, ale my už jsme to i v horizontu 2020 realizovali. My si nemyslíme, že je užitečné stavět proti sobě tyto dvě oblasti. Důležité je, kdo stanovuje agendu, jestli vědci, jestli společnost, anebo inovátoři. A je jedno, jestli je to výzkum základní nebo aplikovaný, my je stejně potřebujeme všechny. Ještě pár věcí a pak skončím, před, pane předsedo sdílení, excelence, rozšíření, participace, to je, to máme na srdci velmi jasně a to je výzva a potřeba, kterou musíme přijmout, musíme rozšířit eh, tady to, to, to sdílení v rámci horizontu Evropa. Skutečně chceme ten program daleko víc otevřít a vlastně všechny ty společenské výzvy musíme znovu jak si zohlednit. Hm, chceme pracovat na pečeti excelence, aby to bylo snažší, eh, plynulejší. Chceme zajistit synergii s dalšími programy, eh, chceme to propojit eh, s různými specializacemi, ale opravdu potřebujeme také zachovat excelenci. Excelence je základním kritériem tohoto programu. Excelence není jednou daná. Nejste excelentní nebo neexcelentní. Excelence v rámci programu, tu si musí vědci pokaždé znovu zasloužit s každým novým návrhem. A těší mě, že říkáte, pane Nika, že byla odmítnuta celá řada žádostí Nobelo, držitelů Nobelových cen, Eh, podle běžného systému eh, hodnocení. My jsme na to pišní a klidně o tom budeme hovořit. Takže je nám všem jasné, že musíme hledat cesty, jak zajistit, že tato síť bude otevřená. My jsme první, kdo hledá řešení, která toho mohou dosáhnout, aniž by došlo k poškození excelence. Předsedo, vy jste se ptal, jak skloubit otevřenost a současně zachovat využití výsledků v Evropě a klíčových inovátorů a udržet klíčové inovátory v Evropě. Regionálně, nárovně, evropsky my zlepšujeme rámcové podmínky. To znamená, pro výzkumníky zůstává atraktivním pracovat tam, kde jsou. Pro inovátory pak je možné investovat a mít potenciálně perspektivu návratnosti jejich investic. A pokud takový učiníme, bude Evropa dobrým místem pro všechny a, a inspirujícím místem pro všechny. Takže tím bych to schrnul. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za eh, tolik času, který mi byl alokován. Pan Eller v jednu chvíli se ptal pana Hrdličky, co dělá, co udělá z Evropy lídra ve světě. Jsou to tři věci. Za prvé rychlost, za druhé rozsah a za, za druhé míra, měřítko. A rychlost to znamená, že potřebujeme rychlou dohodu. Nemůžeme si dovolit eh, mezi horizontem 2020 a horizontem Evropa mít vlastně eh, mezeru eh, rozsah, to je rozpočet třeba 100 miliard eur. My si nemůžeme dovolit jít pod takový rozpočet. A měřítko to je to, že potřebujeme výzkup i inovace, potřebujeme všechny disciplíny, všechny technologie, všechna odvětví, potřebujeme každého v ekonomice, ve společnosti, aby se zapojil k úspěchu tohoto programu. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji vám za vaše cené poznámky. Pan zpravodaj, pan LR bude mít několik poznámek na závěr. Já nebudu hovořit dlouze, kolega Ezra to říkal, jenom bych chtěl na závěr vás požádat, abyste nám trošku pomohli. Důvod, proč jsem tady nemohl být poslední půl hodinu, bylo, že jsme byli informováni, že rada letos neučení částečný přístup ke specifickým programům, což povede k tomu, že nemůžeme zahájit jednání a že bude se tím muset zabývat příští parlament a nebude to v červnu příštího roku, bude to po zvolení nové komise, to znamená, že to bude někdy na konci roku 2020. A vzhledem k tomu, co jste tady formulovali, a vzhledem k ambicím, které máme a k těm prioritám, které tu vidíme, k záměrům, které máme, jestli rozšiřovat nebo omezovat mezinárodní rozsah. Já si myslím, že v tom stále se měnícím světě, eh, kde je velká konkurence, kde lidé se neomezují na místo, kde žijí, nebo na zemi, kde žijí, ani na kontinent, kde žijí, tak určitě ztrácíme tento typ konkurenceschopnosti a já chci opravdu naléhat náš parlament a právní základ byl už v minulosti změněn. Ambicí tohoto parlamentu je získat co nejvíc peněz. Od prvního možného momentu pro naplnění právních procedury. A my uvidíme po Brexitu, který možná nebude zrovna z nejhezčích, globálně se všichni soustředí na Evropu a budou posuzovat a soudit budoucnost tohoto projektu. Pokud vyšleme signál, že komise má ambiciozní návrh, a, a který žádná z institucí nespochybňuje, a místo toho se to odloží až na rok 2020, místo abychom vytvořili konzorcia, která vzniknou v roce 2022, tak koncepce Evropy po Brexitu bude devastující, protože eh, to se netýká jenom výzkumu. To potom činí věrohodným argument, že v nedemokratických zemích je rozhodování o tolik efektivnější, že i ekonomické prosperitě mohou přispět eh, a zajistit větší prosperitu občanům, protože stačí vzdát se jenom demokratických ambicí, ale jinak je to rychlejší, efektivnější a tak dále. Čili otázka, o které my tady budeme rozhodovat v tomto programu, jde zdaleka nad rámec otázky rozpočtu nebo toho, jestli se budeme zapojovat do výzkumu, což samozřejmě potřebujeme a je potřeba to financovat lépe než dřív, ale ta komparativní nevýhoda, takového pomalého postupu bude globálně vnímána, jakože zaostáváme nejenom v číslech, jak to uvedlo uvedlo OECD, ale i, i co do postavení nebo do ambice e, a, a postavení demokracie. Čili já chci poprosit, a není to o tom, že se má jít eh, k soudu svědčit a podobně. To musí být společné úsilí. Když se budeme držet mikromanagementu a mikrolobingu, tak eh, na, na tom kolektivně proděláme. To by mělo eh, být, že prostě chceme zvednout rozpočet na výzkum, chápeme že nepostupujeme technokraticky, eh, že chceme dosáhnout výsledku, který nebude jenom eh, otázkou čísel, ale že bude mít pozitivní dopad na vývoj společnosti, ale hlavní výzva je eh, způsob fungování politiky v Evropě ve srovnání s politikou ve světě. Děkuji za cené poznámky. Myslím, že oba naši zpravodajové prezentovali své myšlenky ze široka. Já děkuji všem hostům, panu Vandenberge, profesoru Janoši Buněckému z, z Varšavy, Dominiku Elek z OECD, paní Sabine Hrlička z Excelu, společné podnikání a Janu Palmovskému, generálnímu tajemníkovi Guild Evropských výzkumných univerzit. Bylo nám potěšením s vámi diskutovat. Vidíte, že jsme vyčerpali všechen čas. Nicméně to téma je tak široké, že se k tomu nepochybně ještě vrátíme a jsem si jist, že příští Parlament, a to doufám, to bude řešit ještě lépe než my. Děkuji vám. Zítra v 9 hodin je schůze koordinátorů a v 10 začneme hlasovat. Tak těším se na zítra. Naschledanou.